které sdílí Rada Evropy a Evropská unie. Přestoupení také potvrdí podstatu Evropské unie jako právního společenství a posílí zásadu právní jistoty do té míry, že Evro, un, eh, pardon, eh, instituce Evropské unie budou podléhat stejnému externímu přeskumu souladu jejich aktů a rozhodnutí jako členské státy. Konec citátu. je jasné, že přistoupení Evropské unie k úmluvě je něco, o čem se diskutuje již 30 let a z praktického a substantivního hlediska je můžeme říci, že naléhavost tohoto přistoupení se spíše snížila vzhledem k narůstající judikatuře Lucemburského soudu a k legislativnímu vývoji uvnitř Evropské unie. Myslím, že ale v praxi je opak pravdou. Podle mě je čím tím naléhavější, aby Evropská unie přistoupila k úmluvě. Proč tomu tak je? Je to čistě proto, že pravomoci Evropské unie se budou pravděpodobně nadále rozšiřovat i do oblastí, které tradičně spadají do působnosti 27 členských států. A proto je potřeba, aby jednotlivci, kteří byli dotčeni akty přijatými Evropskou unii, měli přístup k Strasburskému soudu, který bude moci rozhodovat, jestli došlo k porušení základních lidských práv, která jsou garantována umluvou a protokolem. A čím se dostávám ke vztahu mezi Strasburským a Lucemburským soudem? Pro mě ta otázka není až tak komplikovaná, jak by to mohla první pohled vypadat. Do značné míry musíme tento vztah vnímat jako funkci kterou vykonává specializovaný soud pro lidská práva. Jehož role je vykonávat externí kontrolu nad závazky vyplývajícího z mezinárodního práva, které vyplývají z přestoupení k úmluvě. Tím pádem přestoupení neohrožuje soudní autonomii Lucemburského soudu. Evropská unie se čistě stane 48. 48. smluvní stranou úmluvy a Lucemburský soud bude Evropským soudem pro lidská práva považován za vnitrostátní soud, podobně jako jakýkoliv nejvyšší nebo ústavní soud dalších smluvních stran umluvy. Jinými slovy, Evropská umluva o lidských právech je nástrojem subsidiární ochrany a evropské instituce po přistoupení i, budou i nadále nést primární zodpovědnost za zajištění dodržování práv, která jsou zakotvena v Evropské umluvě toho logicky vyplývá, že v situaci, kdy Evropská listina základních práv se de facto stává interní listinou práv, která stanovuje omezení pravomocí evropských institucí, musí být mechanismus umluvy eh, o lidských právech považován za externí omezení. primární zodpovědnosti pro zajištění dodržování lidských práv v rámci Evropské unie má i nadále Lucemburský soud. Štrasburský soud není v žádném smyslu nadřazeným vyšším soudem například eh, eh, vůči německému federálnímu ústavnímu soudu. Nejím, tady nehovoříme o jakémkoliv nadřazování nebo primárnosti daných soudů. Štrasburský soud musí čistě zajistit minimálně společné standardy v oblasti lidských práv. Určité anomálie v současné situaci nicméně musí být napraveny. V současnosti potenciální oběť, té, co vyčerpá všechny vnitrostátní a evropská opravné prostředky, musí podat žalobu ke Štrasburskému soudu, a to ne proti pachateli, ale proti jednomu nebo více členským státům Evropské unie. Pokud dojde k porušení nebo je sledáno porušení úmluvy, není žádná záruka, že bude napravena situace oběti, protože opravný prostředek záleží na třetí straně, tedy na Evropské unii. Víme, že práce, kterou bude muset odvést, bude probíhat také na mezivládní úrovni Mohl bych odkázat na velmi podrobnou studii o právních a technických otázkách týkající se přestoupení, která byla vypracována řídícím výborem eh, Rady Evropy pro lidská práva. Dále bych vás mohl odkázat na přehled eh, toho, co bude znamenat tento přístupový proces, což eh, vzniklo na žádost vašeho parlamentního podvýboru pro lidská práva. Pro nás eh, poslance je důležité nezabřednout do příliš velkých podrobností. Naší roli je vyslat jasný signál pro zahájení vážně míněných eh, jednání. Abychom udrželi dynamiku těchto jednání, tak musíme začít v červenci, nepozději v červenci. Víme, že teď řešíme přestoupení nestátní smluvní strany, tedy Evropské unie, ke smlouvě nebo úmluvě, která byla původně eh, skonstruována pro členské státy Rady Evropy. Všech 47 státních smluvních stran má kolektivní zodpovědnost za to, za rozhodování v rámci systému umluvy a musí tedy také mít možnost se vyjádřit v rámci přístupového procesu. Aby mm, co nejdříve mohla vstoupit v platnost eh, smlouva o přistoupení, měli bychom věnovat pozornost eh, přechodné aplikaci textu, který by eh, umožňoval výjimku na základě článku 25 eh, Vídeňské umluvy o smluvním právu z roku 1969. Přistoupení Evropské unie k úmluvě znamená přistoupení k systému úmluvy. Jak je uvedeno v odstavci 5 tohoto textu, určité orgány Rady Evropy jsou vytvořeny právě na základě úmluvy Strasburský soud, který zajišťuje dodržování úmluvy, je to parlamentní zhromáždění, které volí soudce soudu, dále je to výbor ministrů, který dohlíží na vykonávání rozsudků soudu. A potřeb, je potřeba všechny tyto záležitosti respektovat po přestoupení. Já samozřejmě nemohu nějak komentovat témata, o kterých eh, shromáždění nediskutovalo, ale rád bych si dovolil se vyjádřit eh, k tématu nominování kandidátů a volbě soudců do Evropského soudu pro lidská práva. Soudci jsou voleni parlamentním zhromážděním se seznamu tří kandidátů, kteří jsou předlaženi smluvní stranou umluvy. Soudce, který je zvolen z Evropské unie, by eh, bez pochyby eh, přinesl velmi užitečnou odbornou znalost o evropském právu. Je potřeba zajistit, aby proces výběru těchto soudců byl spravedlivý a transparentní. V některých zemích, například Belgii, Německu a Lotyšsku, jsou parlamenty zapojeny do výběru kandidátů. Například ve Slovensku eh, se volí tento kandidát do Štrasburského soudu v tajném hlasování. Míra, v jaké byste vy, Evropský parlament, se chtěli zapojit do tohoto nominačního postupu v Evropské unii, je něco, o čem musíte sami rozhodnout. Já bych vás chtěl pouze upozornit na jedno významné usnesení, 1646 roku 2009, které bylo přijato naším zhromážděním na základě podrobné zprávy, kterou jsme projednávali na našem výboru. S ohledem na volbu soudců, článek 22 Evropské umluvy stanovuje, že soudci jsou voleni parlamentním zhromážděním ze seznamu tří kandidátů, kteří jsou noma- nominováni vysokými smluvními stranami. A já jsem eh, se zájmem si všiml toho, že myšlenka, která se objevuje v odstavci 5, poslední odrážce, se týká zajištění zastoupení Evropského parlamentu při volbě soudců Štrasburského soudu. Já chápu, o co tady jde, ale pravděpodobně bychom o tom měli diskutovat společně nebo paralelně s přístupovými jednáními. Dovolte mi, pane předsedo, ještě jednu závěrečnou poznámku týkající se skvělého textu, který předložil eh, váš zpravodaj, pan Ramon Charegui. Podle mě odstavec 6 toto textu vylučuje mezi státní žaloby, a to příliš vágně. Myslím si, že příslušný odstavec by měl být přeformulován, aby byl v souladu s článkem 344 smlouvy o fungování Evropské unie a aby se týkal pouze, cituji, sporu týkající se výkladu nebo aplikace smluv. I tak eh, musím samozřejmě uznat, že to je interní věc pro Evropskou unii a musí si o tom rozhodnout sama a parlamentní zhromáždění se k tomu nemůže nějak vyjadřovat. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji vám za vaše vystoupení. A nyní má slova paní Françoise Tulkens, která je soudkyní u Evropského soudu pro lidská práva. Jsme opravdu zvědaví na vaše vystoupení. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve bych vám ráda poděkovala za pozvání. A říkám to opravdu upřímně, protože jsem velmi ráda, že pořádáte toto slyšení. Jsem si jistá, že nám umožní vrhnout světlo na celou řadu otázek, kterou si kladete jak vy, tak my. Nebudu se zde vracet k důvodům a výhodám přistoupení Myslím si, že to už je jasné, protože o to vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je tato otázka podle mě vyřešena. Všichni víme, že to bude přínosné pro evropské občany a všechny argumenty jsou velmi dobře obsaženy ve vašem návrhu zprávy. Jehož závěry zcela sdílím. Po tolika letech eh, po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je konečně otevřena cesta k přistoupení. Teď musíme tuto možnost konkretizovat. Podle mého názoru by zde měly vládnout dva principy, které mezi sebou souvisejí. Tak rychle, jak je to možné, a tak jednoduše, jak je to možné. Tím ale nechci říci, že to přistoupení bude jednoduché nebo rychle, to určitě ne. Už z důvodu, že článek 218 smlouvy o fungování Evropské unie počítá s velmi složitou procedurou, ale právě kvůli této složitosti bychom neměli reagovat tak, že budeme věci ještě více komplikovat, ale naopak snažit se je zjednodušit na maximum. Protože jinak hrozí, že bude několik let trvat, než dojde k přistoupení a to by bylo opravdu velmi politování hodné. Já vám za chvíli řeknu proč. Přistoupit tedy, jak rychle to bude možné. Proč? Protože je to naléhavé. Už spoustu let systém úmluvy trpí nerovnováhou, která je také anomálií. Zatímco všechny členské státy Evropské unie podléhají externí kontrole Evropského soudu pro lidská práva, včetně případů, kdy uplatňují právo Unie, tak sama Unie, jak jsme říkali, této kontrole nepodléhá. Kromě toho Unie nemůže vystupovat jako strana před soudem, což samozřejmě působí problémy při výkonu rozsudku, které konstatují narušení úmluvy právem Unie, jako například ve věci Matthews. Už dlouho slibujeme občanům, že jejich problémy budou vyřešeny. A teď, když je to možné, tak si myslím, že bychom to měli udělat velmi rychle a nestrácet čas. Je zde ještě jedna druhá věc, která působí, že přístoupení je naléhavé. Poté, co vstoupila Lisabonská smlouva v platnost, začala platit také listina základních práv Evropské unie. To je podle mě velmi moderní nástroj. A tato listina je velmi složitá a komplexní a obsahuje velkou část práv, které jsou obsaženy v úmluvě, v Evropské úmluvě o lidských právech a Navíc se zde říká, jakým způsobem budou interpretována tato práva. To znamená, že od 1.12.2009 Lucemburský soud musí interpretovat a aplikovat ustanovení Evropské umluvy o ochraně lidských práv. To znamená, že systém Evropské umluvy o ochraně lidských práv dává soudnímu dvoru povinnost zajistit autentickou interpretaci této úmluvy. Když by Unie nepřistoupila, tak by Štrasburský soudní dvůr nemohl vykonávat tuto svou zodpovědnost, pokud jde o výklad úmluvy ze strany Lucemburského soudu, když se uplatňuje listina základních práv a svobod ve věcech, kdy Lucemburský soud rozhoduje o věcné podstatě. Naše dva soudy, to znamená Lucemburský a Štrasburský soud, musí být schopny zajistit svůj základní úkol. To znamená, že Lucemburský soud je garantem výkladu práva Unie. Má monopol na tento výklad a výlučnost. Na druhé straně Štrasburský soud pro lidská práva je garantem výkladu úmluvy, Evropské úmluvy o ochraně lidských práv my nemůžeme nahrazovat ani národní, ani unijní orgány, pokud jde o výklad národních práv nebo smlouvy. Takže to je první bod. Ano, musíme přistoupit co nejrychleji, protože je zde naléhavá situace. Musíme to udělat rychle. A nejlepší způsob, jak postupovat rychle, je postupovat jednoduše. Tak jednoduše, jak to bude možné. Co to konkrétně znamená? Princip, jimž bychom se zde měli řídit, je, že když přistoupí unie k úmluvě, znamená to, že se stane smluvní stranou plnou plnoprávnou smluvní stranou jako všechny ostatní smluvní státy. To znamená, že se Unie přidá ke skupině států, které jsou vázány stejnými právy a povinnostmi, které vyplývají z úmluvy a všichni víme, že před úmluvou jsme se všichni rovni. Cílem přistoupení Evropské unie k úmluvě vždycky bylo, aby Unie začala podléhat stejné externí kontrole nadnárodní kontrole jako státy. Takže třeba zajistit, aby podléhala stejným právům a povinnostem vyplývajícím z úmluvy jako členské státy a aby rovnost před úmluvou, která je základním principem, platila i pro Evropskou unii. Ale samozřejmě víme také, že Evropská unie není státem. A musíme to vzít v úvahu především, pokud jde o fungování úmluvy. Protokol číslo 8 eh, Lisabonské smlouvy explicitně žádá, je to zcela logické a normální, aby se vzali v úvahu specifičnosti práva Unie. Absolutní rovnost mezi Evropskou unii a členskými státy není ani možná, ani žádoucí, ale při přípravě přistoupení se musíme nechat vést eh, tím silným eh, principem rovnosti před úmluvou a vzdalovat se od toho principu pouze v těch případech a do té míry, kdy je to nezbytné proto, abychom respektovali vlastní povahu Evropské unie. Jinými slovy, musíme usilovat eh, o to, aby se na Unii vztahoval na maximum režim, který platí pro státy. A nejen proto, že je to nejjednodušší nebo nejrychlejší, ale také proto, že nechceme rozhodně vytvářet dojem, že v rámci systému úmluvy vytváříme nějaká privilegia ve prospěch Unie. To by podle mě byla nejhorší služba, jakou bychom mohli Evropské unii udělat, protože by to podkopalo její důvěryhodnost, zatímco přistoupením chce Unie naopak svou důvěryhodnost eh, posílit, protože chce podléhat stejné externí kontrole jako členské státy. Samozřejmě musíme vzít v úvahu specifičnost eh, unijního práva, to je jasné a já bych chtěla říci, že bychom to dokonce udělali v případě, kdyby o to Lisabonská smlouva nežádala. V roce 2002 v Radě Evropy vznikla studie o právních a technických aspektech eh, přistoupení. Myslím, že to máte v materiálech k tomuto slyšení. Například, a dnes o tom hovořil také profesor Žake, Evropská unie sdílí určité kompetence s členskými státy a to je nevyhnutelná specifičnost, která určitě musí být vzata v úvahu. S tím plně souhlasím. Samozřejmě náš soud nemůže posuzovat o rozdělení kompetencí mezi Unii a členskými státy. V tom dokumentu z roku 2002 zde byl návrh na spolužalovanou stranu. Samozřejmě tento návrh i všechny ostatní musí být dohloubky proskoumány. Musí být dohloubky proskoumány, abychom našli řešení, která by uspokojila všechny strany kolem jednacího stolu. Protože Právo Unie samozřejmě má určitá specifika, která musíme vzít v úvahu, ale to tež platí i pro systém Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Musíme upravit úmluvu tak, abychom vzali v úvahu specifičnost Unie, ale s tím, že musíme i nadále respektovat eh, povahu Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. Dnes dopoledne se také diskutovalo o jednom velmi zajímavém bodě, který se týkal vnitrostátních opravných prostředků. Podle mě tato otázka musí být analyzována, musí být prohloubena, ale musí to být uděláno, řekněme, s novým pohledem. To je centrální otázka pro náš soudní dvůr. Musí to být dostupné, efektivní, účinné a jisté opravné prostředky. A v tomto rámci samozřejmě Eh, předběžná otázka je řešení, které v mých očích je velmi rozumné, ale musí to být analyzováno. Námitky, které zde byly eh, řečeny ze strany soudce Timmermanse, musí být vzaty v úvahu a musíme je řešit. Ale na první pohled si myslím, že musíme diskutovat o vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků, než se pokusíme najít nějaké technické řešení na základě některých principů. A tyto principy jsou zásadní. Za prvé, a myslím si, že zde jsme na stejné vlnové délce, jak Lucemburský, tak Štrasburský soud, bez vzájemné nedůvěry. To je podle mě centrální bod, je to klíčový bod a celou řadu schůzí, kterou pořádáme, celá řada schůzí, které pořádáme s Lucemburským soudem, se rozvíjí v tomto duchu. Za druhé musíme také posoudit důležitost takovéto situace, kdy by došlo k odmítnutí vnitrostátních soudů, položit předběžné otázky Evropskému soudu v Lucemburku. Vím, že národní praktiky nás v tomto mohou znepokojovat, ale právě proto by možná to byl dobrý signál, který bychom měli vyslat. A třetí poznámka, lhuty. Když jsem slyšela dnes ráno, tak samozřejmě nemůžeme zavazovat justici k něčemu, protože samozřejmě musí být vydán rozsudek, protože potom teprve vše musí začít dále fungovat. A proto je podle mě otázka lhůt zásadní. Řekla bych, že je to jeden ze základních principů, které bychom měli vzít v úvahu, když se budeme dívat na otázku vyčerpání opravných prostředků. A rozhodně jeden zvláštní případ by měl být využití nebo e, případ ten, kdy se Národní soud rozhodne, že nepoloží tuto předběžnou otázku. Nemůžeme už zacházet dále e, v této otázce, i když je to zásadní. Podle mě jsou to otevřené otázky, potřebujeme otevřená jednání a v tomto smyslu je zde jeden e, drobný bod, který mě působí problémy, nevím, kam jsme dospěli a to je eh, instrukce, která by omezovala eh, působení tohoto přistoupení nebo této umluvy na primární právo. Nevím, jak to v současné době vypadá, ale kdybychom se měli omezovat pouze na primární právo, tak eh, podle mého názoru by to bylo omezení, které by nemělo žádný smysl a vzhledem k tomu, že se jedná o umluvu o lidských právech, nemělo by to vůbec žádný smysl. A na závěr, vy jste se zmiňovali ve své zprávě o jedné velmi zajímavé otázce. A to znamená práce nebo spousta práce, kterou soud má. E, myslíte si, že když přistoupí Evropská unie, ještě nám to navýší práci? Možná ano, ale nemoc, protože už dnes kontrolujeme národní rozsudky, které byly vydány na základě rozhodnutí o předběžné otázce ze strany Soudního dvora Evropských společenství, takže tento nárůst práce bude pouze u dalších rozhodnutí. Za druhé, já si myslím, že jsou to dva problémy, které nemají nic společného. Protokol 14 byl v platnost, nebo vstoupí v platnost, omlouvám se, 1. června tohoto roku. Ehm, my už jsme po Interlakenu, práce se rozběhla a samozřejmě může být co nejefektivnější na základě velkého počtu stížností a e, žalob. Jedno důležité téma je téma subsidiarity. To neznamená, že bychom měli všechno opustit. To znamená naopak, že se ujistíme, že ve státech jsou efektivní žaloby. A paradoxně možná přistoupení také zvýší kvalitu. Evropská unie nebude pouze podléhat úmluvě, ale bude také zodpovědná za úmluvu. To znamená, že bude moci spolu s námi ovlivňovat eh, její osud. A to mně přijde jako velmi důležitý bod. A na závěr když hovoříme o přistoupení, tak to nemůžeme měřit pracovní zátěží, to nemá smysl. Přistoupení má vytvořit koherentnější situaci, která bude více odpovídat našim principům, pokud jde o ochranu základních práv, zajištění rovnosti mezi členskými státy, ochrany občanů a zapojení Unie do řízení, které, nebo soudních jednání, do kterých by zapojena být měla. Z jakých důvodů, pane předsedo, by Evropská unie měla přistoupit? Proč? Eh, co nejrychleji a co nejjednodušeji? Samozřejmě jde o základní práva v Evropě a tato základní práva v Evropě, to je naše společné dědictví. Děkuji. Děkuji. Děkuji paní soudkyně Tulkens. A nyní dáme slovo třetímu expertovi dnešního odpoledne, je to Jonas Kristoffersen, výkonný ředitel Dánského institutu pro lidská práva. Prosím. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážené poslanky, vážení poslanci, vaši kolegové, v této fázi je pro mě um, obtížné ještě vytvořit nějakou přenou hodnotu v této diskusi, která již od rána běží a byla velice intenzivní a plodná. Ehm, nicméně se o to pokusím a přidržím se struktury zprávy pana Chuaregiho. Jeho struktura se mi velice líbí, myslím, že krásně zdůraznila hlavní témata, takže budu postat podle této struktury. Dánský institut pro lidská práva je organizací eh, pro lidská práva, nezávislou organizací, Eh, řešíme pouze, zabýváme se pouze jedinou oblastí činnosti a to jsou lidská práva. Máme eh, poradní mandát eh, vůči dánské vládě a dánskému parlamentu v oblasti lidských práv a jsem rád, že jste dnes mohu se dát tuto roli i v Evropském parlamentu. A samozřejmě nebudu tady poskytovat svůj osobní názor, ale svůj profesní názor a pokusím se odřet své intelektuální důvěryhodnost tím, že se nebudu zabývat některými příliš obtížně řešitelnými tématy, která by mohla parlament zajímat. Nejprve bych se rád dotkl jedno, jedné věci, kterou bychom možná mohli do zprávy přidat, možná po odstavci číslo 2. Konkrétně o protokolu 8 o přestoupení, tam se hovoří o tom, že mechanismus pro přestoupení zajistí eh, různá kritéria nastavená v protokolu. Čili v zásadě je povinností Unie, aby ta, tyto principy obhájila v, postupu, eh, v procesu přestoupení a parlament možná bude muset také dbát na dodržení těchto, těchto věcí. Možná také před odstavcem 3 by bylo vhodné do toho vložit novou věc, a totiž eh, zachování eh, zvláštních charakteristik EU a eh, e, práva Evropské unie. To, myslím, ve zprávě zatím není konkrétně explicitně zmíněno, ale paní komisařka Redingová se tam také zmiňovala, je to součástí mandátu a myslím si, že by možná bylo dobré se bavit o tom, co to přesně znamená. Za to znamená pouze sdílení pravomocí mezi institucemi a tedy mezi uh, Unii a členskými zeměmi, co to znamená eh, s revizním mechanismem, eh, pro revizní mechanismus nebo pro mechanismus stížností jedné členské země na druhou. Eh, dále, pokud jde o listinu a práva v ní zakotvená, práva v umluvě, jaký je vztah mezi nimi a tak dále a tak dále. Je tam celá řada otázek pod touto hlavičkou, to si myslím, že by do zprávy mohlo být začleněno. V odstavci 3 zpráva hovoří o potřebě respektovat situaci ve členských zemích, pokud je také o výhrady a výjimky. To v zásadě odpovídá článku 2 protokolu. Ale co je zajímavé, je, že ve zprávě se hovoří o tom, že výhrady a výjimky členských zemí nebudou mít žádný vliv na právní postavení Unie z hlediska umluvy. A abych byl upřímný, já si myslím, že tady se objeví ten nejvážnější problém. Právě u této věci. Vrátím se k tomu za chvilku, až budu hovořit o stavce čtyři zprávy. Nejprve eh, bych se rád dotkl věci, o které jsme dnes ještě nehovořili, a totiž výjimek. Jak budeme přistupovat k výjimkám? Pokud eh, členská země eh, uplatňuje výjimku z Evropské umluvy o lidských právech, jaký to bude mít dopad na závazky povinnosti Unie a na postavení členské země vůči Unii a vůči umluvě. E, nemám na to odpověď, nejednali jsme o tom a pravděpodobně je to téma, které bude třeba e, dále projednávat s tím, jak se blíží vyjednávání. Odstavec 4 se dotýká jedné z klíčových otázek, a totiž k čemu přesně vlastně by měla Unie přestoupit, k umluvě e, a případně nebo také k protokolům respektive a také k protokolům případně. Eh, vyslechli jsme si paní komisařku Redingovou, eh, jsou dvě různé možnosti eh, nechat respektive, že to můžeme řešit ve dvou fázích, vlastně to odsunu na pozdější téma, toto rozhodnutí. Dále je, je jasné, že závazky členských zemí vůči umluvě nemají dopad na přistoupení EU, ale proč je potom v protokolu uveden princip, že by situace pozice členských zemí měla, měla být zohledněna a jejich výhrady by měly být a, a výjimky měly být eh, vzaty v potaz. To je opravdu složitý problém. Pokud eh, že nějaký stát odsne eh, před Štrasburským soudem v, v případě, že ta členská země má výhradu nebo neratifikovala nějaký protokol tak může vlastně stát vedle komise a řekne se, že a komise tedy řekne, že nemá problém, že má mm, v plné míře ty závazky a ta členská země se osne v potížích. A navíc by ta, ta členská země pak vlastně neakceptovala jurisdikci e, příslušnost Štrasburského soudu. Proto tady si myslím, že je tam potřeb, e, potřeba mít nějaký ten princip silného minima. E, eh, pokažte, pokud členská země eh, má výhradu, tedy nemá eh, plno, ne, neakceptuje plně eh, jurisdikce Štrasburského souda, tak by soudu, tak by Unie neměla mít plné závazky pro danou věc. Dále to by ovšem pak znamenalo, že vlastně budeme mít mnoho děr v tom systému. A pokud je protokol číslo jedna, tak eh, tam deset zemí například má eh, výhrady a ještě více má výjimky. Pokud je protokol 4, tři země zatím nepodepsané nebo neratifikovaly a šest má eh, výhrady nebo výjimky. Pokud je protokol číslo 7, tři zatím buď nepodepsané nebo neratifikovaly a osm má výhrady nebo, nebo prohlášení, pardon, ne výjimky, prohlášení. Pokud je protokol číslo 12, což je všeobecný zákaz diskriminace, 20 členských zemí EU zatím nepodepsal nebo neratifikoval tento nástroj. Takže eh, přistoupili bychom na to, řekli bychom, že dánská vláda má stát před Štrasburským soudem, pokud eh, právo Evropské unie eh, kvůli problému s právem Evropské unie a a řešilo by se tedy to, že Dánsko má výjimku případně z protokolu číslo 12 a jaká jaká práva tady vlastně platí. My v Dánsku někdy říkáme, že to pak vypadá jako emental, že v tom systému tolik děr. Já si myslím, že takové přistoupení by potom právě tak to vypadalo. Jako kus ementalu. Kdybychom eh, šli tou cestou, že si bude každý vybírat, k čemu se přihlásí a k čemu ne. Pokud je číslo 5, respektive 6, to je odstavec týkající se technických záležitostí přistoupení, takže o tom nebudu příliš hovořit. E, nicméně upozornil bych zpravodaje ostatní na zprávu 28. června 2002, zprávu řídicího výboru e, Rady Evropy. Před osmi lety řídící výbor vlastně nastínil hlavní témata, které třeba řešit v té technické oblasti. A také jsme projednali některé z těchto věcí dnes, jako je volba soudců a podobně. Pokud je odstavec 6, tady jde o žaloby eh, členských zemí navzájem. Eh, řeklo se, že Unie by eh, tady neměla být předmětem žalob mezi členskými zeměmi, ale nejde a tedy přece právě o to, aby Unie se stala subjektem, předmětem této, pardon, subjektem této e, umluvy a to plnoprávným subjektem, e, proč by tato smluvní strana neměla podléhat um, žalobám mezi člen, ostatními smluvními stranami, členskými zeměmi. Proč? Pokud Evropská unie přistoupí k této umluvě, tak by měla přistoupit na ten eh, mechanismus mezinárodního přeskumu na kolektivní záruky používané už 60 let v rámci systému umluvy. Eh, neměla by mít výjimku z tohoto mechanismu, který je vlastně klíčovým prvkem ne v praxi, ale koncepčně vzato a, a eh, politicky to klíčovým prvkem umluvy. Také z hlediska EU bychom mohli tvrdit, že zvláštní charakteristikou práva EU jsou eh, určité konkrétní postupy a časové lhuty a že bychom k tomu neměli přidávat eh, další vrstvy, ale výsledkem přistoupení bude nový mechanismus odpovědnosti. Budou tam přidány nové vrstvy, proto chceme k umluvě přistoupit. Odstavec 7. Ten řeší otázku toho, kdo by měl být eh, žalovaná strana nebo odpůrce, jak říkáme v případech podle umlu, řešených podle umluvy. Hlavní princip je takový, že eh, předělení mezinárodní odpovědnosti podléhá mezinárodnímu právu. To by bylo možné ještě do zprávy eh, připojit. A jinak si myslím, že ty, jinak ty tři kategorie jsou ve zprávě adekvátně popsány. Samozřejmě v praxi by bylo na, eh, na žalobci, proti komu vlastně chce žalobu namířit. A pak by se tedy rozhodlo, kdo nes odpovědnost. To rozhodnutí by mohl učinit eh, Evropský soud pro lidská práva. Stejně jako rozhoduje o tom, kdo nes odpovědnost podle mezinárodního práva, jako se o tom rozhoduje v případě OSN, anebo již dříve v případě EU. Ale samozřejmě si uvědomuji, že Zástupci EU s tím budou mít velký problém, budou mít nejrůznější nápady, jak to celé zkomplikovat, tím, že bychom tam měli zvláštní ustanovení o této věci. A pokud je e, spolu e, žalované strany, strany, to je zase další složitost, kterou by mohlo kterou bychom mohli vnést do systému. To je ve čtyři zprávy. V zásadě dnes to vypadá tak, že máme stát, který je žalovaná strana a kdokoliv se může, kdokoliv může spojit jako třetí strana. Evropská eh, komise již několikrát vystupovala v roli třetí strany už Štrasburského soudu a fungovalo to dobře, i když Evropská unie nebyla součástí, eh, unie jako taková nebyla součástí systému umluvy. Ale opět, eh, neměla by EU si prostě uvědomit, že to je buď a nebo, buď se k ní bude zacházet, s ní bude zacházet jako členskými zeměmi, jako žalovanou stranou, anebo no prostě proč bychom měli vymýšlet nový systém a nové postupy jenom kvůli Evropské unie? Proč by měla mít zvláštní Eh, statut a nějaké zvláštní zacházení v rámci systému umluvy. Eh, nechme Unii přistoupit a zařídit se podle pravidel, která platí pro všechny a neměňme věci zbytečně nebo jen minimálně. V zásadě si myslím, že výstupem z toho bude, že Evropská unie bude nést odpovědnost ve více případech a, č- a stát v méně případech. Paní komisařka Redenková dala příklad a řekla, že pokud, se stát, pokud by se stát mohl vyhnout odpovědnosti eh, podle umluvy tím, že v případě porušení práva Unie, tak pak by Unie měla být spolužalovanou stranou. Já bych na to řekl ne. EU by neměla být spolužalovanou stranou, měla by být eh, odpůrcem, protože pokud eh, vlastně za porušením eh, ze strany členské země stojí Unie, protože členská země pouze prováděla legislativu Unie, tak potom Unie nese odpovědnost za to porušení. A takový otazník, to byl případ Bosforus také, tak to dopadlo. A tam, tam se řešilo právě dělení odpovědnosti. Ale v zásadě si myslím, že Evropská unie bude mít eh, větší roli než do posud, bude nést víc odpovědnosti než do posud. Je to složitá věc, obtížná věc a je to jedna z věcí, které jist, jistě eh, se oprávněně stíží jednání. Myslím, že by bylo také vhodné, kdyby zpráva obsahovala odstavec o právech o efektivních opravných prostředcích podle eh, práva Unie, například za odstavcem 8 by proto bylo vhodné místo. Projednali jsme tuto věc, bylo řečeno, zaznělo tady, že je třeba eh, se tím eh, podrobně zabývat. Eh, pan soused Timmermans k tomu má také konkrétní názory. Je to velice komplikované. V zásadě nemůžeme žádat po evropských občanech, aby vyčerpali domácí opravné prostředky, které neexistují. Vnitrostátní opravné prostředky. Dnes vlastně nemáme efektivní, opravdu účinné opravné prostředky ve všech oblastech práva Unie. Já myslím, že to se ukázalo v případě Bosforus, kde eh, soud říká, je to srovnatelný systém, ale není ekvivalentní. A já se domnívám, že bychom velice snadno nalezli oblasti, kde jednotlivec nemá účinné opravné prostředky proti právo Unie. Proč? Protože ten systém, který máme, není systémem pro jednotlivce. Je to e, určeno pro členské státy. Není to v rukou jednotlivců. Proto nemůžeme logicky e, potom žádat o jednotlivcích, aby používali tento postup, který vlastně jim není určen. E, jaké řešení bychom navrhli? Takové nějaké řešení na půl cesty, bez velkých problémů. Lucemburský soud by mohl říci, že apelujeme na členské země, aby e, prováděli e, řízení s předběžnou otázkou, pokud by šlo o otázku lidských práv, o porušení, e, pardon, základních práv. Potom by se to dávalo k přeskumu Lucemburskému soudu a teprve poté by to mohlo i k Štrasburskému soudu. Já si myslím, že to by Eh, bylo proveditelné bez změny Lisabonské smlouvy, což by asi bylo optimální, jak se většina z nás domnívá. Eh, můj čas už vypršel, ale rád bych eh, připojil ještě jednu poznámku k otázce, která se zazněla dvakrát. Hovořil o tom pan Messerschmidt a pan Grunz. A totiž, jak přistupovat k případům střetu práv. Které právo má přednost? Právo podle listina nebo právo podle úmluvy? Standardní odpověď zní, to právo, které zajišťuje nejlepší ochranu. A to je jasné, ale v případě střetu práv je třeba řešit spor. Zástupci Unie by rádi řekli, že příslušný by byl eh, soud v Lucemburku, eh, aktivisté za lidská práva by eh, to radi, radši viděli řešeno ve Štrasburku. Já tady zastupuji oblast lidských práv, takže řeknu, že Štrasburský soud by měl konečnou příslušnost pro takováto rozhodnutí. Bude třeba Eh, nalézt vážené. Eh, respektive ten by tady musel nakonec eh, to doladit, je tady ten známý případ Hanover, právo na soukromí versus svoboda projevu. Měli jsme ten Bundesfachsungerecht jedním směrem a Štrasburský soud rozhodl opačně. Můžete na to mít jakýkoliv názor. Mnoho inteligentních lidí se lešilo ve svých názorech a nakonec to byl Štrasburský soud, který vlastně jakožto strážce umluvy měl konečné slovo v této věci. A e, pokud vím od německých kolegů, tak se to provádí není v německém právním systému. A je to vlastně takový krásný příběh e, judikatury v oblasti lidských práv. E, ale snažíme se tady ten systém ponechat jednoduchý, řešit otázky, které třeba řešit a nekomplikujeme to příliš, protože by to opravdu potom mohlo být příliš složité. A já doufám, že to všechno bude platit ještě než uplyne pět let, ale včera Eh, včera tedy jsem eh, se vsadil o lahev šampaňského. Doufám skutečně, že pěti se to podaří. Děkuji. Děkuji. A nyní zahajujeme dialog, takže možnost eh, kolegům i samozřejmě dalším hostům, aby se vyjádřili. Pan Bronz. Děkuji. Jenom jednu velmi rychlou otázku, myslím, že na ně bude snad rychle odpovědět, a potom jedno, jedno konstatování. Bylo řečeno, že několik států, tedy členů Rady Evropy, jsou i členy Evropské unie, buď nepodepsali nebo mají výhrady k různým protokolům úmluvy. My jsme dnes dopoledne slyšeli od paní komisařky Redingova, že ještě nebylo rozhodnuto, ke kterým protokolům přistoupí Evropská unie. Takže mám otázku. Pokud Evropská unie přistoupí k protokolu, který některý ze členských států nepodepsal, tak předpokládám, že by ten protokol se potom stal součástí evropského práva a potom by mohl být vymahatelný i v tom členském státě, který ho odmítl podepsat. A mám ještě jedno prohlášení k té poslední věci, které hovořil pan Kristofferson. Co se stane eh, v případě, že práva jsou v rozporu? Tedy který soud eh, bude mít přednost v konkrétním případě. A já myslím, že důležitější je eh, rozhodnout, kde jedno právo končí a kde druhé začíná. Když máme dvě práva, která jsou v rozporu, právo na svobodné vyjadřování na straně jedné, právo pro, náboženskou, pro ná, svobodného náboženského vyznání na straně druhé. George Orwell to popisoval jako černá bílá, tedy rozporné věci a nebylo by lepší, aby Rada Evropy Eh, se snažila definovat, kde končí právo na svobodné vyjadřování a kde začíná, řekněme, právo náboženského vyznání. No by to určitě snadnější, než kdyby soud musel dělat případ od případu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěl poradit se zástupcem Rady Evropy, který zde byl v první části. Mám dvě otázky, které bychom měli vyjasnit. Má Rada Evropy zájem na vytvoření jednacího orgánu ad hoc? Víte, zda v parlamentním schromáždění, kde se přijalo tolik usnesení o tom, jak by bylo vhodné, aby Evropská unie přistoupila, zda se plánuje s nějakým vyjednávacím orgánem? který bude zastupovat Radu Evropy, zda to bude výbor ministrů, nějaké zastoupení sekretariátu Rady. A druhá otázka, která je podle mě také důležitá. Nabývá na síle myšlenka, že Evropská unie by měla být přítomna při volbě soudců. A já si kladu otázku, zda je to možné na parlamentním zhromáždění, které má svá pravidla fungování a jakým způsobem se pozmění tato pravidla, včetně samotného složení tohoto parlamentu, pouze pro jeden den? Pro jeden den, aby bylo možné, aby se tam objevili poslanci, kteří pocházejí z Evropského parlamentu a kteří právě toho dne budou součástí parlamentního zhromáždění, které už eh, jinak normálně funguje, má své složení. Já tomu pořád nerozumím. A Připadá mě mnohem eh, jednodušší, kdyby Evropská unie poslala své kandidáty na soudce a aby je potom vybrali, zvolili zástupci parlamentního zhromáždění, i když zde nebudeme mít vlastní zastoupení Evropského parlamentu. Ale vzhledem k tomu, že víme, že komise ve svém mandátu také stanovila tuto záležitost, tak se ptám, jak je to možné v praxi udělat. A dále jedna úvaha o pochybnostech, eh, které zde vyjádřil výkonný ředitel Danského institutu pro lidská práva ohledně eh, role Evropské unie jako spolužalované strany. Samozřejmě je dobře, že se chceme co nejvíce podobat členskému státu nebo smluvnímu státu, který podepsal úmluvu, ale nejsme státem a nemyslím si, že je správná myšlenka, že Evropská unie by neměla mít právo na účast v procesech, kde se spochybňuje právo Unie. Vzhledem k tomu, že členské státy při aplikaci práva společenství mají velký, velkou marži, velký rámec pro flexibilitu. Takže upřít Evropské unii právo hájce, spoluhájce při tom, když je na nějaká směrnice, kterou si členský stát uplatňoval po, smé, po svém, to je podle mě to tež, co upřít její legitimní právo být garantem komunitárního práva. Opravdu nechápu, proč by měla mít Evropská unie upřenu možnost hájit své právo, své právo společenství, když je napadnuto před soudem. Když vezmeme v úvahu to, že každý členský stát má určitou marži pro aplikaci tohoto práva a ta marže může být velmi široká. Takže to jsou mé otázky, na které bych rád dostal odpovědi. Děkuji panu Chaureguimu a slovo má pan Dav. Uh, uh, uh... Děkuji. Já mám dvě otázky. Když se eh, zamyslíme nad tím, jak by náročné by mohl být, eh, jak náročný by mohl být ratifikační proces po přestoupení. Je dobré si připomenout to, co tady říká zástupce parlamentního zhromáždění Rady Evropy o politickém procesu, který může být někdy velmi zlouhavý a obtížný. Nutně se musíme zamyslet nad tím, že to musí projít ratifikačním procesem ve 47 členskými státy Rady Evropy a potom 20 a potom 27 členskými státy EU na té druhé straně. A rozhodně to nebude hotové brzy. Já nevím, jestli už tím máme nějakou zkušenost, ale rádi bychom se o tom dozvěděli více. A dále jsem chtěl říci, že mezi listinou základních práv a umluvou e, je několik rozporů. Listina je progresivnější a širší ve svém zaměření. Myslíte si, že v dlouhodobém výhledu jak bude postupně narůstat korpus judikatury o lidských právech v Lucemburku, týkající se výkladu listiny, by dlouhodobý dopad mohl vést k oslabení systému umluvy. A je přistoupení Unie k úmluvě možností oslabit oslabí nebo posílí systém umluvy. Já chápu, že je to velmi spekulativní otázka a netýká se těch bezprostředních potíží s vyjednáním přistoupení, ale rozhodně by mě zajímalo od ostatních, co si o tom myslí, pokud si dovolí takovou spekulaci. Thank you, Chairman. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla odpovědět na otázku, na kterou se zpravodaj ptal. Mám stejný postoj jako on. Myslím, že je to velmi komplikované a problematické. Tedy to, jak přesně bude Evropský eh, parlament zapojen do volby soudce za Evropskou unii. Šlo by si představit, že by ho zvolil Evropský parlament a teprve potom by byl potvrzen parlamentním shromážděním? To je tedy moje otázka. Dare la parola ai nostri... Teď dám slovo našim odborníkům, aby mohli odpovědět a nejdříve má slovo pan Holovety. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh... Děkuji. Já bych rád odpověděl na otázku týkající se volby soudce a potom budu odpovídat na ty obecnější věci týkající se umluvy a protokolu. Uh, a možná také odpoví zástupce sekretariátu Rady Evropy. Nejprve k tedy k výběru a k volbě soudců. Rád bych ještě jednou zopakoval. A byl bych rád, kdybyste mohl nechat distribuovat tento dokument parlamentního zhromáždění. Dovol bych si přečíst, že náš sekretariát eh, podvýboru pro lidská práva přepravil informační materiál týkající se postupu pro volbu soudců Štrasburského soudu. To materiál tady je podrobně popsán celý postup a když to zhrnu, tak eh, je důležité říci, že nemůžeme jít nad rámec eh, článku 22 umluvy, kde se hovoří o tom, že každá vysoká smluvní strana musí předložit seznam kandidátů. což znamená, že Evropská unie bude muset předložit seznam tří kandidátů. To je požadavek, který rozhodně nelze změnit. Tak to říká umluva. A co týče zbývajících otázek, já už jsem hovořil o, také o tom, co je v odstavci 5 zprávy. To je to věc, kterou je potřeba vyřešit během jednání mezi dvěm, oběma institucemi, tedy mezi zhromážděním a parlamentem. Oba parlamentní orgány by měly jednat, a to paralelně s probíhajícími jednání o přestoupení. Proč podvýbor eh, parlamentního zhromaždění má velmi zvláštní postavení, protože se skládá ze zástupců politických skupin, ne ze zástupců 47 členských států Rady Evropy. A proto je potřeba říci, že účast vysoké smluvní strany, tedy parlamentu by byla velmi vítaná, protože i na národní úrovni jsou tady zastoupeny politické skupiny. Působ zapojení Evropského parlamentu je ale na vašem rozhodnutí. To je první krok. A potom se o tom může diskutovat v rámci pracovní skupiny. Je potřeba mít pravidla která by stanovovala, jak se poslanci Evropského parlamentu můžou účastnit práce pod výboru, eh, který volí soudce. Vzhledem k tomu, že vysoká smluvní strana má právo být zastoupena. A tak je běžná praxe. Taková je běžná praxe. A nyní k návrhu na to, aby Evropský parlament byl eh, zastoupen parlamentním zhromáždění, až se bude hlasovat o soudcích. Zase je to věc pro diskusi mezi dvěma institucemi, ale je potřeba o tom začít diskutovat co nejdříve. Některé věci jsou naprosto jasné a diskusy si nevyžadují Plný strana samozřejmě může přiložit seznam kandidátů, ale bude na tom, aby Evropský parlament zorganizoval nebo spořádal si sám ten výběr a teprve potom ten seznam může předat parlamentnímu zhromáždění. My nemůžeme změnit způsob volby soudce parlamentním zhromážděním Rady Evropy, protože je to v umluvě. Takže je to naprosto jasné. Takže ještě jednou bych chtěl zopakovat, že záleží na vás, na poslancích Evropského parlamentu, do jaké míry chcete být zapojeni. A potom o tom musíme diskutovat. A stanovit jasná pravidla Nebo... Děkuji a není paní profesorka, nebo tedy paní soudkyně Tulkens. Bohužel mimo mikrofon. Pro... Soudkyně nemluví do mikrofonu. Omlouvám se. Já samozřejmě nejsem kompetentní k tomu, aby hovořila o otázce volby soudců. Pro nás je důležité, abychom měli soudce z Evropské unie, který bude zastupovat Unii a to znamená, že všechny postupy, které zaručí, že soudce bude skutečným nositelem hodnot Evropské unie, jsou pro mě důležité. Já bych se ráda vyjádřila k jinému bodu, ale nevím, zda se vyjádřím úplně k tomu, jak byla ta otázka položena. Jedná se o konflikt mezi základními právy, které by mohly existovat nebo které by existovaly mezi právy podle úmluvy a podle listiny. Jedná se o konflikty v rámci základních práv, tam se hovořilo o článcích 8 a článcích 10, právo na reputaci, to by mohlo být v rozporu proti článku nebo se článkem 10, kde se hovoří o právu na svobodný, svobodu projevu. To bylo řečeno už v případě Hanover. Já si myslím, že pokud jde o konflikty výkladu práv, která jsou společné, jak Evropské úmluvě o lidských právech, eh, tak Evropské listině, tak si myslím, že oba dva soudy by měly harmonizovat eh, svou judikaturu. Já si myslím, že to je jasné, ale Lisabonská smlouva v tomto smyslu zavádí další povinnost je to tak eh, široká a tak obecná otázka, že si myslím, že bych se přidržela pouze těchto velmi obecných připomínek. Pokud je o první otázku ohledně protokolu, tak bych navázala na něco, co jsem si s velkým zájmem přečetla ve zprávě profesora Žakého. Přistoupení k protokolům, eh, které jsou relevantní, a které se týkají práv zaručených eh, listinou základních práv a svobod. Právě ty musí být ratifikovány. A otázka nediskriminace, protokol 12 úmluvy, který přesně odpovídá velmi jasné mu angažma Evropské unie. Tato otázka je v naší judikatuře, my vycházíme z textu Evropské unie, což je pro nás eh, zdroj inspirace pro naši judikaturu ten eh, protokol číslo 12 mě připadá opravdu ideální, protože je to tak důležité jak pro Unii, tak i pro naše demokratické společnosti. Děkuji. A ptám se, zda chce vystoupit. Vystoupit Vuoi parlare? ¿eh? Sì. Come si chiama? Vuole prendere la parola? Zda si chce vzít slovo i pan Froj? Velvyslanec Rady Evropy. Děkuji, já bych chtěl jenom rychle zareagovat na otázky, které ještě zodpovězeny nebyly. Nejprve od pana zpravodaje, pana Atondy. To se týkalo formátu vyjednávání. Na straně Rady Evropy to bude výbor ministrů, který o tom rozhodne. Rozhodnutí bude inspirováno tím, co jsme tady slyšeli, tedy přáním, aby ta jednání probíhala co nejrychleji a hladce. A jednou možností by bylo vytvoření neformální pracovní skupiny, vyjednávací skupiny, chcete-li, která by se stávala s několika zástupců členských států EU a některých zástupců nečenských států Evropské unie, které jsou členy Rady Evropy. A instituce EU by se také mohly účastnit jednání této neformální skupiny. To by zajistilo dobré kontakty ke členským státům a zkrátilo by to celý proces. A ještě chci zdůraznit to, co už jsme tady slyšeli od zástupce parlamentního zhromáždění Rady Evropy, že oba volené orgány budou mít klíčovou roli v celém vyjednávacím procesu. A druhá odpověď se týká otázky poslance Dafa, který se ptal na to, jakou lekci nebo jaké poučení můžeme vyvodit se aplikace protokolu číslo 14. Já bych se dovolil navrhnout, abychom považovali aplikaci protokolu 14 za jedinečnou politickou zkušenost výjimečnou politickou zkušenost. Pamatuji si jeden případ, jestli týká jednoho českého státu a v tom případě vláda toho státu byla pro co nejč... Eh, nejčas, nejčasnější ratifikaci toho protokolu a nechci na to poukazovat, protože to byl výjimečný případ. je nutno říci, že většina členských států teď bude inspirována tím, že máme výjimečnou příležitost vytvořit eh, prostor lidských práv na celém evropském kontinentu. Už se bude účastnit 47 členských států Rady Evropy. Všechny tyto státy budou povinny zajistit eh, stejná lidská práva a budou muset respektovat rozhodnutí jednoho soudu pro lidská práva. A pokud všechno proběhne dobře v těch jednáních, který doufejme bude hladký a rychlý, tak tomu tak skutečně bude. Děkuji. Pan Dav ještě požádal o slovo. Já jsem velmi rád, že jsme, jsem si mohl vyslechnout eh, to, co bylo řečeno o protokolu číslo 14 a že to byla výjimečná situace. U nás to bude komise, která bude vyjednávat jménem Evropské unie. Možná, že to bude služba pro eh, vnější akce, ale rozhodně to nebude žádný členský stát. Možná profesor Christoffersen chtěl ještě něco říci? Thank you very much. Uh, Mr. Bruns asked a question on <clears throat> whether the European Union's... Děkuji. Pan profesor Bron se tázal, zda například přestoupení EU protokol číslo 12 to znamená, že tento protokol by byl apro- aplikovatelný v členské zemi. Odpověď zní ne. Protokol číslo 12 do té míry, kdy představuje eh, společné evropské normy pro oblast eh, nediskriminace, což můžeme tvrdit, to si myslím, že se dnes dá říci, tak tento protokol vlastně už je součástí základních práv zakotvených v listině a v Evropské unii, už to tak dlouho platí. Čili princip nediskriminace, všeobecný princip nediskriminace se vztahuje na Unii, na právo Unie. Jeho dodržování má určité hranice, ale to neznamená, že protokol jako takový je závazný pro Velkou Británii, pro Spojené království, a nezakládá její povinnosti vůči jiným členským zemím umluvy. To platí i pro jaký, jakoukoliv jiné, jinou povinnost, kterou členská země může či nemusí mít. Je to otázka a je zde potom otázka povinností, které bude mít Unie. Já si myslím, že hledisko Unie by mohlo být a mělo být takové, že třeba přistoupit na, ke všem právům vyplývajícím z umluvy, jakožto Unie, a potom členské země mohou mít ty své jaksi mezery, díry, eh, jak eh, shledají vhodným, ale eh, kdyby Evropa se eh, zařídila podle toho, jaké výjimky a výhrady mají členské země, tak potom by přistoupení Unie k umluvě bylo děravé, plné děr. Taková je dnes politická realita. Protože mezi výhradami a výjimkami a, a povinnostmi členských zemí a povinnostmi Unie není žádné přímé pojitko nutně. Uh, politicky za to by to bylo pochybené, respektive právně by to bylo pochybené, ať už tomu chcete přistupovat tedy z jakéhokoliv hlediska. Pan Brons také položil otázku, jak omezit střety práv, zda bychom měli nějak definovat podrobná pravidla pro řešení nějakých sporů. Vezmeme si příklad. Máme dva demonstranty, kteří jdou stejnou cestou. Obě respektive jsou to dvě různé demonstrace. Obě mají právo na ochranu. Ehm, není, každé má právo si zvolit eh, určitý, prostě určitou cestu pro svoji demonstraci. Mělo by se zajistit, aby ty dvě demonstrace, aby ty demonstranti potom se jaksi eh, nestřetávali na ulicích. A to byl vlastně ten případ Hanové versus Německo. To také byl případ střetu dvou osob nebo dvou konfliktních zájmů. Dále eh, otázka Eh, svobody projevu. To je dobrý eh, nápad, ale ne příliš realistický. Proto máme obecná práva, eh, tak aby smlou, soudy stanovaly, kde jsou ty meze. Ovšem parlament může vyjádřit své stanovisko k určité konkrétní situaci, například k svobodě projevu, a to může potom následně zohlednit soud. Taková může být role parlamentu, ať již evropského nebo jiného. Spravodaj také mm, kladl otázku, eh, proč mám něco proti eh, postupu spolu žalovaných stran. Eh, na jedné straně Evropa, Evropská unie je srovnatelná s členskou zemí, jakožto smluvní strana, ale na druhou stranu je odlišná. Ano, je odlišná. A pokud chceme brát ten systém vážně, tak proč bychom měli říci, že do té míry, kdy máme žalobu na stát, ten, tento stát má být eh, odpovědný, tak ten stát by se měl eh, hájit, včetně podkladového eh, práva EU. A pokud by komise se k tomu chtěla vyslovit, může do toho vstoupit, do toho sporu jako třetí strana. To je možné, to může dělat už dnes a stojí to za to. Je to platná možnost. Pokud nenese odpovědnost členská země, ale Unie, tak potom je třeba žalobu vést proti Unii a možná by bylo dobré vymyslet mechanismus, jak přenášet odpovědnost členské země na Unii, pokud eh, je žaloba vedena proti vlastně špatné eh, žalované straně. Eh, ovšem nevím, jak to bude fungovat a nejsem proto, aby se vypracovala nová procesní, procesní pravidla jenom proto, abychom vyvěli Unii. Unie by to měla vstupovat zcela rovnoceně s ostatními a přizpůsobit se pravidlům, která již existují. Myslím, že ta pravidla úplně stačí i proto, abychom Eh, vyhověly specifičnosti Evropské unie. Ale to je můj skromný pohled. Potom pan poslanec Dáv položil otázku, kde vás vidím, ano, eh, ohledně nekonsistentnosti mezi eh, listinou a nekonsistentnosti listiny, zahrozí riziko, že vlastně přistoupením Unie k umluvě Eh, by se mohla, mohly oslabit eh, nebo naopak případně posílit standardy umluvy. To je samozřejmě spekulativní otázka. Já se domnívám, že eh, je pravděpodobnost, že soulad mezi standardem listiny a standardem umluvy bude více podobný po přistoupení, bude se zbližovat spíše než oddalovat. Domnívám se, že dnes v některých oblastech vidíme, že Soudní dvůr EU přijímá vlastně přísnější normy, přísnější standardy, než Eh, Evropská umluva, umluva Rady Evropy. To je naprosto životaschopné, proveditelné podle listiny a samozřejmě to tak může pokračovat. Také je možné, že Soudní dvor EU eh, nebude chtít eh, příliš předbíhat Štrasburský soud, zejména pokud ty systémy budou úzce propojené. Nevím, myslím si, že je možné očekávat spíše větší míru harmonie než disharmonie do budoucna. Děkuji. Děkuji. O slovo požádal doktor Kramer, který je úředníkem komise z oblasti lidských práv a justice. Prosím. Like to... Děkuji, pane předsedo. Já bych rád velice stručně zareagoval a odpověděl na otázku, kterou položil pan poslanec Bronc. Konkrétně, jak, eh, jaký bude dopad na eh, situaci pozici členské země, situace členské země to, že by EU přistoupila k protokolu, který daná členská země neratifikovala. Ehm, odpověď naleznete v článku 2 protokolu číslo 8 Lisabonské smlouvy, a totiž, že pozice členské země eh, by neměla být ovlivněna takovým přistoupením Unie k umluvě či protokolu. Ehm, možný problém je u článku 216.2 smlouvy o fungování Evropské unie, kde, který zakotvuje, že mezinárodní uh, smlouvy dojednávané Evropskou unii jsou závazné pro instituce EU a pro členské země. A proto podle našeho názoru, a paní komisařka Redingová to také dnes dopoledne zdůraznila, je skutečně důležité, aby dohoda o přistoupení stanovila pravidlo, podle něhož povinnosti Ehm, eh, hmotně právní povinnosti by se eh, týkaly pouze aktů a opatření přijímaných eh, institucemi a orgány Unie. Tady jde vlastně o jakýsi mechanismus rozpojení, odpojení, který plně zachovává a to, to chápeme, že je důležité, zachovává tady politická právní otázky v členských zemích, tedy ty otázky, které plně spadají pouze Eh, do kompetencí těchto členských zemí. To znamená, že eh, pozice členské země by se nejenom eh, nezměnila v oblasti veřejného práva mezinárodního, to samozřejmě ani nejde, ale není možné, aby se změnila ani z hlediska práva EU, to znamená žádné nové povinnosti pro členské země vyplývající z, e, z práva EU by z toho neměly vyplývat. Členské země budou zavázány v oblasti základních práv tím, co je nadefinováno eh, na úrovni EU v současné době eh, v podobě listiny, v podobě eh, obecných principů práva Unie, ale přistoupení Unie k umluvě by podle našeho názoru nemělo nějak zvyšovat povinnosti členských zemí v oblasti lidských práv. Je velice důležité E, mít toto na paměti. Jakmile bude zajištěno toto plné rozpojení, odpojení, tak potom už to bude čistě politické rozhodnutí. A to může být svobodné politické rozhodnutí EU, ke kterým protokolům si přeje přistoupit. Ale velice důležité rozlišit tyto dvě věci, e, zachování e, situace pro jednotlivé členské země a potom politické rozhodnutí na druhé straně ohledně toho, ke kterým protokolům má Unie přistoupit. A ještě druhá věc, pokud dovolíte, eh, pokud je o mechanismus spolužalované strany či spoluodpůrce, eh, otázka, o které hovořil pan Kristoffersen, eh, domníváme se, že to je skutečně úhelný kámen přistoupení, že tady Evropská unie by měla získat toto právo. Jak to o tom hovořil pan soudce Timmermans dnes dopoledne, pokud je o hmotně právní otázky, tak tam toho mnoho nového nebude. Ta skutečná přidaná hodnota spočívá právě spíše na, v té procesní, procedurální stránce a v tom, že Evropská unie bude v řízení a v orgánech umluvy zastoupena. A v tomto ohledu mechanismus spolužalované strany má naprosto zásadní význam. Proč? Protože Štrasburský soud ve své judikatuře, například eh, ve známém eh, rozhodnutí Bosforus, eh, přisuzuje i mm, u aktů členských zemí Eh, které případně vyplývají vlastně z práva Unie, přisuzuje odpovědnost členské zemi, nikoli Evropské unie. Členská země zůstává plně odpovědná za své jednání i v tom případě, že toto jednání je plně v souladu a vlastně představuje pouhé plnění závazků vyplývajících z práva Unie. A jedině zavedení mechanismu spolu žalované strany bude Evropská unie eh, moci hájit soulad svých právních ustanovení s umluvou, ale také, to také může být ten případ, pokud soud skutečně shledá, že došlo k porušení eh, práv, tak EU, eh, e pro EU bude rozhodnutí závazné. To je velice důležitý aspekt. Pro EU to bude závazné a řádné fungování systému umluvy eh, bude tím také zajištěno, protože žalovaná strana potom má povinnost vyvodit z rozhodnutí soudu všechny příslušné dopady a důsledky. A tady nejde o žádnou výsadu, kterou bychom udělovali Unii. Pro eh, žalující stranu to vlastně znamená, že tam bude druhá žalovaná strana, která nese odpovědnost. Čili tady nejde o to, že by, se, že by chtěla Evropa mít imunitu před něčím, Unie tedy. Eh, jde pouze o to eh, zajistit, aby chom řádně tady zohlednili specifičnost jejího právního řádu. Děkuji. Výborně, děkuji. A teď Jean-Paul Žaký. Grazie, prezidente, una seconda. Děkuji, pane předsedo. Ještě jednou. Pokud je otázku spolužalované strany, rád bych eh, uvedl příklad, abychom si všichni uvědomili, jak je to důležité. Vezměte si text ukládání údajů. Působilo to problém ve dvou státech. Zde nevíme, Zda je to text společenství, který je v rozporu se základním právem, anebo zda je to použití tohoto textu v členských státech v rámci té marže flexibility. Někdo by třeba mohl napadnout Francii nebo Itálii ohledně tohoto textu před Evropským eh, soudem pro lidská práva. My nemáme žádný výklad toho, jakou marži mají členské státy pro aplikaci tohoto textu. Podle mě je jasné, že Evropská unie musí být součástí procesu, kdybychom měli za to, že právě v tom textu Unie je problém a ne v textu členského státu. Takže spolužalovaná strana. Můžeme najít různé způsoby, ale podle mě je to opravdu jádro systému, které nám umožní zachovat si naše rozdělení kompetencí. Za druhé, pokud jde o protokoly, pokud jde o výhrady členských států a tak dále, myslím si, že zpravodaj to říkal několikrát. Bude to platit eh, pro Unii, v rámci jejich kompetencí a pro členské státy, jak říkal soudní dvůr, dvůr in the field of EU law. Takže to nemá přímý dopad na vnitřní kompetence členských států. Bude to platit pouze v poli působnosti práva společenství, takže Unie si může vybrat, co chce. A mě velmi znepokojilo to, co s velikým šarmem řekla paní Reding dnes dopoledne o těch dvou etapách já si nedokážu představit, že tím, že přistoupíme k úmluvě, nepřistoupíme zároveň k protokolu 1 s majetkovým právem a tak dále. To je podle mě nevyhnutelné. Pokud nám komise řekne v průběhu jednání proskoumáme také protokoly, já si myslím, že je to užitečné. Ale pokud to bude po někdy v budoucnosti, tak to působí velký problém, protože jsou zde určité prvky, které jsou důležité a které už náš soud využil. Ale už hovořím příliš dlouho, takže se omlouvám a děkuji, pane předsedo. Děkuji. Ukončili jsme i první odpolední blok a teď zahájíme druhý a poslední odpolední blok a dáme slovo profesoru Francisi Jacobsovi, který je profesorem na King's College of London a byl také dříve generálním advokátem Soudního dvora Evropské unie. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem velice rád za tuto příležitost oslovit to dnes váš výpor a pokusit se odpovědět na některé tyto velmi zajímavé otázky. Ehm, začnu tím, začnu návrhem usnesení myslím, že stále může být užitečné eh, vyjadřovat se k těm bodům postupně v tom pořádku, v jakém jsou uvedeny v návrhu usnesení. Eh, samozřejmě také dobré zohlednit eh, některé podněty, které se tu dnes objevily a některé argumenty, které se zazněly. Velice stručně. Argumenty svědčící pro přistoupení uvedené v odstavci 1 Eh, jak eh, už bylo uvedeno, eh, nyní, kdy máme povinnost přistoupit k úmluvě, není vlastně potřeba už vůbec o tom argumentovat, argumentovat pro přistoupení. To znamená, argumenty pro přistoupení jsou možná relevantní nyní především do té míry, že mohou podmínit to, jakým způsobem vlastně se má přistoupení provést. A týkají se případných omezení v rámci přistoupení. Uh, pokud ponecháme stranou symbolické argumenty, eh, o kterých se zmiňuje první pododstavec, a pokud se zaměříme skutečně na potřebu toho, aby přistoupení bylo účelným účelným procesem. Eh, cílem je zajistit ochranu v rámci systému umluvy eh, i proti aktům přijímaným Evropskou unii. Tak tady si myslím, že Evropská unie, to by mělo být cílem celého postupu, Evropská unie po přistoupení k umluvě by měla být eh, v co možná maximální míře ve stejné situace, pozici jako členské země. Neměli bychom eh, stanovit žádné všeobecné výjimky eh, z toho kontrolního mechanismu, neměly by žádné všeobecné výhrady, jedině taková omezení, jaká možná budou nutná kvůli specifické povaze Evropské unie. Konkrétně například zejména problém dělby pravomoci mezi EU a členské země je třeba zohlednit. Já se k tomu ještě vrátím. Samozřejmě, jak víme, Evropská unie eh, eh, má eh, je subjektem, který musí dodržovat lidská práva, včetně práv zakotvených v umluvě, i když Evropská unie ještě není smluvní stranou. Takže hlavním praktickým smyslem přistoupení, podle mě, by mělo být poskytnout Eh, opravné prostředky podle systému umluvy. V tom spočívá přidaná hodnota přistoupení. A možná to obzvlášť platí tam, kde v současné době i eh, podle Lisabonské smlouvy eh, soudní dvor není příslušný pro rozhodnutí, protože, jak víme, jsou některé oblasti, kde soudní dvůr Evropské unie zatím nemohl zajistit ehm, nápravu, například Jde o otázky primárního práva, kde soud, soudní dvůr EU nemůže uplatňovat své soudní pravomoci, anebo pokud jednotlivec vlastně není způsobilý sám se obrátit na soudní dvůr. Takže jsou některé oblasti, kde v současné době neexistuje opravný prostředek, ale zdá se, že Štrasburský soud by v takových případech určitě měl mít možnost výkonu soudní pravomoci, pokud, pokud je o pra, primární právo, to by vůbec nemělo být vyňato z působnosti Štrasburského soudu. Naopak to mělo být jedním z hlavních přínosů přistoupení, že tady bude existovat možnost přeskumu primárního práva Evropské unie. A samozřejmě je také možné, že samotná existence přeskumu ze strany Štrasburského soudu podnítí Soudní důr EU, aby dále rozvíjel svoji vlastní judikaturu, pokud jde o opravné prostředky a možnost soudního přeskumu. Protože samozřejmě je cenější pokud přeskum probíhá v první instanci soudním dvorem EU eh, předtím, než probíhá přeskum Štrasburského soudu. A nezdá se mi, že by byl problém v tom, že bychom umožnili soudu pro lidská práva provádět přeskum například primárního práva. Někteří tady o tom hovořili, že by to umožnilo soudu pro lidská práva provádět přeskum ve smyslu e, rušení primárního práva Evropské unie. E, to, o to tady samozřejmě neběží, tak by to nevypadalo. To, že bychom e, udělali příslušnost Štěrbolskému soudu, to byla příslušnost k rušení aktů, právních aktů Evropské unie. Neumožnili bychom Štrasburskému soudu rušit platnost právních aktů Evropské unie a jak já to vidím, na rozdíl od toho, co tady někteří tvrdili během slyšení. Dokonce bychom ani neumožnili Štrasburskému soudu vyjadřovat se ohledně slučitelnosti aktu Unie s umluvou. Dokonce ani to e, by neplatilo. Funkcí, rolí Štrasburského soudu v případě žalob jednotlivců by bylo prostě rozhodnout, zda na základě e, faktů došlo k porušení práv zaručených umluvou. E, neznamená to, žádné eh, obecné rozhodnutí o platnosti podkladového právního aktu. O tom, z toho by potom důsledky, tyto, tyto typy důsledků by potom museli um, ehm, stanovit členské země nebo EU. Dokonce ani eh, není eh, by nebylo cílem odvolání daného právního aktu, protože je možné jej jinak odlišně interpretovat a podobně, tak, aby byl v souhlase s umluvou podle interpretace Štrasburského soudu. Čili není žádný problém v tom, abychom Štrasburskému soudu eh, dali tuto širší pravomoc přeskumu, širší působnost. Eh, podobně pokud je o otázku eh, pravomocí, čím se zabývá další ostavec usnesení. První věc, myslím, je ta, že přistoupení sebou nenese rozšiřování pravomocí Unie rozšíření pravomocí Unie. Rozhodně to nevytváří pravomoc pro oblast lidských práv. To je, zdá se, nedorozumění, které ovšem eh, mezi některými přetrvává. A jak řekl pan profesor Žaké, neexistuje žádné propojení mezi otázkou toho, zda Evropská unie má povinnost dodržovat určitá práva, určité právo a mezi tím, zda má působnost v této oblasti. To jsou dvě odlišné věci. Například pokud je o otázku e, svobody vyznání, náboženské svobody, eh, tu musí Evropská unie dodržovat eh, a byly již případy, kdy soudní dvůr také rozhodl, že Evropská unie má právo dodržovat svobodu vyznání. Ovšem neznamená to, že EU má v této věci legislativní pravomoc v oblasti náboženství. Čili já si myslím, že tady jde pouze o nedorozumění. Jedinou novou pravomocí ve skutečnosti bude nyní pravomoc Evropské, je nyní <laughs> pravomoc Evropské unie přistoupit k úmluvě o lidských právech. E, jinak vlastně přistoupení mají o omezení toho, jakým způsobem Evropa bude do budoucna vykonávat své pravomoci vyplývající z umluvy tedy v interpretaci Štrasburského soudu, pokud tomu tak doposud není. Čili tady opět nevidím žádný problém, který by vyplýval z přistoupení k umluvě. Myslím si, že prakticky to tež platí pro protokoly. Opět se mi zdá, že Evropská unie, tak aby plnila celkový požadavek že má být v co možná nejširší míře subjektem systému umluvy. EU e by tedy měla být smluvní stranou všech relevantních e, protokolů umluvy. E, měla by se zdržet výhrad, pokud možno. S tím, že samozřejmě si uvědomujeme, že to, že se EU stane smluvní stranou protokolu, nebo by se stala smluvní stranou protokolu a neuplatnila by výhrady, to by nemělo žádný dopad na pozici členských zemí, které případně výhrady uplatnily eh, nebo se nepřipojily k protokolům umluvy. Může být eh, při, i to, že některá práva z umluvy, ke kterým se EU přihlásí, eh, nebudou přísně za to relevantní pro působení Evropské unie. Například právo na život, jak bychom doufali, asi nikdy nebude věcí, kterou by EU porušovala. Ovšem to nějak nebrání tomu, aby se EU stala členskou zemí umluvy. Stejně tak není důvod pro to, aby se EU nestala členskou e, stranou protokolu. I když na první pohled třeba se zdá, že tady nejde o věci související s působením EU. Já sám bych e, nebyl nakloněn tomu, aby EU se vyhýbala povinnosti zavázat se nyní e, v rámci protokolu, tedy přistoupit k protokolům, až by měla pouze možnost k ním později přistoupit možná jde o nedorozumění ohledně toho, co by vlastně sebou přineslo eh, přistoupení k protokolům. Možná z toho to vyplývá. Bylo by uspokojivější, kdyby lidé pochopili eh, přesný, přesný účinek, přesný dopad ratifikace protokolu. Rozhodně nejsou důvody, které by bránily ratifikaci ze strany Unie z důvodu, které jsem tady objasnil. V praktické rovině eh, zastoupení EU, to je zastoupení EU v Radě ministrů volba soudců. Já si myslím, že tady to je řečeno jasně. Jednak EU by měla mít možnost nominovat soudce, částečně proto, že EU pravděpodobně eh, eh, bude v řadě případů odpůrcem a částečně proto, že EU by měla být zastoupena, eh, měla mít tedy zastupce své právní kultury. Za druhé, není důvod, proč by role soudce za Evropskou unii měla být omezena na případy, které se týkají, kde tedy EU eh, e jednou ze stran. Eh, měl by tady platit běžný systém umluvy Za třetí, jak by měl být eh, volen soudce za Evropskou unii. Opět, co možná, pokud možno tedy podle běžného systému umluvy. Případné zvláštní proces, procedurální uspořádání, institucionální Ehm, je možné, v každém případě by měly být tři kandidáti za Evropskou unii, měly by tam být řádné procedurální záruky a řádná transparentnost, tak abychom zajistili řádné nominace, hodné nominace. Já osobně se musím přiznat, že tady neschledávám potřebu toho, aby Evropský parlament jmenoval nebo vysílal své zástupce do parlamentního schromáždění Rady Evropy za účelem nominace soudců. Evropský parlament by mohl být zapojen do celého procesu jinými způsoby, do toho procesu nominace. Například eh, můžeme vzpomenout na nový postup zavedený Lisabonskou smlouvou pro nominaci soudců a generálních advokátů eh, soudního dvora, kde existuje nezávislý výbor, eh, v němž je i osoba zastupující Evropský parlament. Eh, možná v procesu výběru tří kandidátů by Evropský parlament mohl být podobně zastoupen. A pokud je o výbor ministrů, tak tady samozřejmě si myslím, že je zjevné, že EU by měla být zastoupena ve výboru ministrů a možná dokonce ve všech případech řešených eh, výborem ministrů a neměla by zase pouze do toho výsledného rozhodovacího procesu, ale do výkonného procesu ve výboru ministrů. A není pochyb o tom, že za tím účelem by EU byla nějakým způsobem zastupována komisí. Otázka žalob mezi státy navzájem odstavec 6. Já si myslím, že to je obtížné téma, složité, jedno z těch obtížnějších. Zdá se, Eh, jaksi správné. Nedokážu přesně říci, proč vyloučit žaloby mezi členskými zeměmi, alespoň pokud je o záležitosti EU nebo žádost, záležitosti, které by mohly eh, se týkat opatření Evropské unie. Ovšem je tady celá řada potíží, jak já to vidím. Jednak mi není jasné, že by to bylo vyloučeno z aktuální eh, smlouvy Eh, tady článku 344, ustanovení článku 344 smlouvy o fungování Evropské unie. Tam se říká, že členské země eh, se zavazují nestupovat do sporu ohledně aplikace interpretace smluv jinou cestou než tak, jak je zakotveno ve smlouvě. Čili tady toto řešení, ale nejsem se jist, že tento že postup eh, se s Štrasburským soudem není jedním eh, z postupů, které jsou zakotveny v Lisabonské smlouvě, vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva stanoví, že EU má přistoupit k úmluvě. Eh, druhá potíž podle mého je v tom, že kdyby eh, se objevil pokus omezit tu výjimku na, na oblasti působení Evropské unie, tak to by bylo jaksi obtížně aplikovatelné kritérium v praxi. Mož, opět bychom mohli pochybovat o tom, zda by tady měl rozhodovat Strasburský soud, protože by vlastně zasahoval do rozdělení pravomocí. To je tedy eh, potíž určitá. Musím eh, říci, že to tady platí no, obecně. Možná bychom v tuto chvíli neměli se snažit legislativně ošetřit veškeré problémy, které mohou nastat. Já myslím, že to je určitý trend nebo nebezpečí, že bychom se snažili předjímat problémy a legislativně ošetřovat, když možná by bylo lepším řešením eh, to nechat být a nechat ty eh, věci se vyřešit v praxi. Když vidíme jak eh, Soudní dvůr EU nebo Evropský soud pro lidská práva dokázali nalézt řešení, která nebyla pro problémy, které nebyly řešeny smlouvami eh, ne, eh, Evropské unie nebo umluvou, tak možná bychom měli mít určitou důvěru eh, v soudní interpretaci a také v praxi členských zemí Evropské unie a neměli bychom se snažit řešit všechny tyto obtížné oříšky předem. Ovšem jedna věc se mi zdá být jasná, a totiž pokud se objeví žaloba Eh, zahrnující EU, už Evropského soudu, tak je žádoucí nebo dokonce zásadní, aby eh, dotčená členská země či členské země a Unie byly obě zapojeny jako žalované strany eh, v řízení u Štrasburského soudu. Samozřejmě možná není od začátku jasné, jak přesně má vypadat nebo bude vypadat dělba práce mezi EU a členskou zemí, členskými zeměmi. Možná to nebude jasné ani na v závěru řízení, ale podle mého v tom není problém, protože eh, Štrasburský soud to, nebude mít obvykle za úkol provést tuto dělbu odpovědnosti či pravomocí. Jeho úkolem bude stanovit, zda došlo k porušení práv zakotvených v umluvě. Eh, Štrasburský soud nemusí rozhodovat o tom, která agentura nese odpovědnost za to porušení. Eh, Případ se je toho příkladem. Nemohlo být ponecháno na Evropské unii, aby Eh, rozhodla, eh, jaká by byla, jaký byl vhodný obravný prostředek. Čili opět někdy ty problémy nejsou až tak velké, jak se zdá na první pohled. Už jsem překročil svůj čas, překročil tak a to eh, jsem teprve problém pár bodů, tak to se omlouvám. Dovolte, abych tedy uzavřel dvěma obecnými poznámkami Nejprve zdá se mi, že bychom v tomto procesu přistoupení měli usilovat o co nejméně změn v současném systému. Tady úplně souhlasím s paní soudkyní Tulkancovou. Chceme, aby ten proces zůstal co eh, nejjednodušší. Nechceme si připravovat problémy. Eh, já jsem to ještě úplně dohloubky nepromýšlela, ale osobně bych nebyl přesvědčen o tom, že bychom potřebovali nějaký zvláštní opravný prostředek. Eh, že by, protože už tak vlastně dnes jsou primární akty, které nemůže soudní dvůr, eh, soudní dvůr eh, přeskomávat, v jiných oblastech zase nemá působnost, čili neměla by tady být podmínka, že to musí nejprve projít Lucemburským soudem, než by se mohla žalovat členská země u Štrasburského soudu, ale možná existují opačné argumenty. A poslední obecná poznámka, ta už bude možná kontroverzní více. Zdá se mi, že Evropská umluva o lidských právech by měla i nadále být vnímána jakožto základní norma v oblasti lidských práv pro Evropskou unii a to i po vstoupení listiny v platnost. Samozřejmě listina zachází dále v některých aspektech než eh, než umluva, ale nezapomínejme, že práva podle listiny, která odrážejí práva umluvy, mají být interpretována stejně. To všem neznamená, že by soud nemohl zacházet dále v interpretaci obou nástrojů, ale neznamená to, že by to byl rozdíl mezi eh, právě podle listiny a podle umluvy. Eh, navíc eh, působnost listiny je omezená, týká se podle institucí a orgánů EU a členských zemí pouze do té míry, pokud provádějí opatření akty Evropské unie, což je opět kritérium, které někdy těžko uplatnitelné. A samozřejmě listina se vůbec nevztahuje na 20 e, zemí, které nejsou členskými zeměmi EU, ale jsou e, členskými zeměmi umluvy. Abychom zabránili roztříštěnosti norem v oblasti lidských práv v Evropě, tak si myslím, že je vhodné, abychom nadále polížili na umluvu, jakožto na primární instrument, základní instrument a role EU e, ve vztahu k umluvě byl je proto čím dál více důležitá. Evropská unie musí posílit systém umluvy, eh, především ho nesmí oslabovat. Děkuji. Děkuji. A nyní máme před sebou poslední vystoupení paní Anny Benaky, která je bývalou předsedkyní řeckého parlamentu, a profesorkou práv na Atenské univerzitě. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, ráda na úvod řekla, že jsem velmi ráda, že mě organizátoři tohoto slyšení pozvali a jsem velmi spokojená s tím, jak věci probíhají. Já jsem posledním, kdo dnes bude vystupovat, což znamená, že se teď potýkám s tím, že už bylo řečeno mými kolegy mnohé z toho, co jsem chtěla říci i já. Budoucí přistoupení Evropské unie k Evropské umluvě o lidských právech je, a to již také bylo řečeno, eh, událostí velmi velkého politického a symbolického významu. Já bych se ale chtěla více zaměřit na institucionální aspekty přistoupení. A také na to, že toto přestoupení nezbytně povede k harmonizaci toho, jak jsou ty dva příslušné právní nástroje, tedy listinná úmluva, vykládány a aplikovány v oblasti ochrany lidských práv. Znamená to, že bude potřeba harmonizovat i substantivní právo. A bude to znamenat harmonizaci i systému aplikace ochrany lidských práv v rámci těch systémů, tedy v rámci procesního práva. A kromě toho bude muset harmonizovat struktury a pracovní metody různých orgánů, které jsou zřízeny umluvou do té míry, kde mají jako funkci ochranu lidských práv. Nejprve se podíváme na substantivní právo a jeho harmonizaci. Listina základních práv, která byla začleněna do Lisabonské smlouvy, tedy do smlouvy o EU, nás ji zbavila eh, mnohých oblastí, kde docházelo k překrývání a rozporům, například článek 51.1, odstavec 3, článku 52, zarazily již v zárodku různá sporná místa nebo rozpory. To je navíc doplněno předmluvou a definicemi, které se odvolávají na judikaturu ehm, Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva. Toto uhlazení cesty se odráží také v judikatuře obou soudů. Rozvoj jejich judikatury a spolupráce mezi nimi mě vede k naději, že se nám podaří dosáhnout úplné harmonizace této oblasti. V případě Lucemburského soudu vidíme stálou tendenci sledovat judikaturu v oblasti ochrany lidských práv jako by v podstatě umluva jež byla součástí evropského práva. Abych vám eh, uvedla konkrétní příklad, podívejme se na věc Spojené království proti Španělsku z roku 2006, kdy Lucemburský soud, který o této věci rozhodoval, byla to žaloba Španělská na Spojené království, týkalo se to vyloučení oblasti Gibraltaru z evropských voleb a rozhodoval Bylo to na základě věci z roz, roku 99, eh, název Matthews, který uh, uh, obvinil Spojené království z porušení úmluvy. Uh, a tehdy Lucemburský soud odmítl připustit španělskou žalobu, žalobu a řekl, že stačí rozhodnutí Salzburského soudu ve věci Matthews a stačí se toho rozhodnutí držet. Uh, Čím se stává otázka, kdo je vlastně, vlastně strážcem primárního práva v Evropské unii. Na druhou stranu máme judikaturu Štrasburského soudu v oblasti evropského práva a jeho používání judikatury Lucemburského soudu. To je například slavná, slavný případ Zolotukin vůči, proti Rusku z roku 2009. Týkalo se zásady ne bis in idem. Víme, že to je pravidlo například v oblasti hospodářské soutěže, nebo je to zásada obsažená v šengenské úmluvě. A tady Salzburský soud akceptoval definici zakotvenou v evropském právu. Týkalo se to totožnosti materiálních skutečností. A tím byl v podstatě stanovil precedent ve své judikatuře. Potom je to ten známý případ Bosforus, Bosforus vůči Irsku z roku 2005, kdy byla přijata zásada prezumpce ekvivalentní ochrany lidských práv v legislativě EU, jakož i v systému umluvy. To je ale vyvratitelné, možná, že to bude zvráceno, pokud článek 42 umluvy, nebo na základě článku 42 se prokáže, že to bylo neopodstatněné. A teď to no, evidentně to my už vydechneme jako nedostatečná ochrana. Existují určité rozdíly mezi umluvou a listinou, například v preambuli je, uveden, je uvedeno zákaz sebeobvinění, což eh, se neodráží plně v úmluvě. Týká se to celé řady skutečností, například eh, nepřímé informace a liší se to od toho, jak je to upraveno v soutěžním právu EU, kde se to týká jenom přímo obvinujících výroků. A jsou také rozdíly mezi ustanoveními o azylu, o dočasné vazbě, Žadatelé o azyl podle Štrasburského soudu mohou být v vazbě až eh, po dobu sedmi dní, zatímco eh, v Evropské unii něco takového dovoleno není. Potom eh, jsou to ustanovení týkající se vyhoštění a kritérií, která jsou aplikována v případě vyhoštění. Dále jsou v umluvě rozdělá ustanovení týkající se kritérií, která je možná, možná aplikovat, pokud by vyhoštění mělo být nepřípustné. Jde tedy o to, že soudy používají různá kritéria při svém rozhodování. Dále je ale pravda, že právní a procesní harmonizace v oblasti lidských práv a právní ustanovení podle legislativy EU a podle právních aktů Rady Evropy se postupně zbližují a můžeme očekávat, že tomu bude i nadále. A znamená to, že můžeme očekávat další postup procesní harmonizace znamená s ohledem na konfiguraci institucí, které jsou zřízeny úmluvou. A pokud se nám podaří vyřešit to, tak myslím, že ostatní nevyřešené věci eh, půjdou ruku v ruce s tím. Další otázky jsou ještě pořád otevřené. Například, jaké věci mohou být projednávány ve Štrasburku a kdo by měl být stranou těchto sporů. Dále jsou také týká vztahu mezi oběma těmito evropskými soudy. Nejprve k podstatě případu je evidentní, že Štrasburg se zabývá na základě žaloby jednotlivce možným porušením umluvy buď ze strany členského státu, a může to být členský stát EU, který porušil ve své aplikaci evropské právo, anebo to může být porušení vyplývající z kroku nebo rozhodnutí eh, institucí EU. A třetí otázka je, jestli primární právo ve smlouvě o Evropské unii může být také předmětem projednání ve Štrasburku a jestli o tom soud ve Štrasburku může rozhodnout. Ta poslední věc je z mnoha důvodů problematická, a to proto, že tady narážíme na otázku příslušnosti obou soudů. I mohlo by to také vést možné infiltraci do kompetencí Evropské unie, což je v rozporu s článkem 6.2 smlouvy. A já jsem s velkým zájmem si vyslechla to, co říkal profesor Jacobs o primárnosti, primárního práva EU a jaký dopad to má na práci Štrasburského soudu. Když mluvíme o primárním právu, tak tím mám na mysli ustanovení smlouvy a právních aktů, které mají ekvivalentní účinek jako ustanovení smlouvy. Samozřejmě, že existuje také sekundární legislativa, která vzniká jakož řada dalších právních rozhodnutí. Otázka je, jak je to upraveno v případě primárního práva. Já si myslím, že nejlepší řešení, které bych mohla doporučit, by bylo takové, že by Štrasburský soud tyto věci postoupil eh, rozhodování Lucemburského soudu. A to protože monopol Lucemburského soudu pro výklad smlouvy musí být zachován. Samozřejmě vyvstává také otázka řízení o předběžných otázkách, o tom se tady již hovořilo a i to je potřeba vyřešit. A teď k druhé otázce, tedy do jaké míry eh, se strany mohou účastnit, nebo které strany se mohou účastnit řízení u soudu. Některá z ustanovení umluvy se budou muset změnit, aby umožnili účast třetích stran. A pokud chceme, aby Evropská unie byla stranou, už dobrovolně nebo povinně, a ta diskuze probíhá nejenom tady, a vznikla tedy poměrně nová myšlenka, myšlenka spolu žalované strany. To si bude vyžadovat úpravu některých ustanovení a také eh, se to musí upravit v dohodě o přistoupení a musí být zajištěna eh, korektní spolupráce mezi oběma soudy. Dále jde o ten samotný pojem eh, spolu žalované strany. Myslím, že to nemá žádný ekvivalent v ustanoveních umluvy. Může, mohlo by to být komplikované, ale šlo by to vyřešit. Pokud se to bude týkat eh, nějaké žaloby zahrnující nebo dotýkající se členského státu Evropské unie, zahrnující aplikaci evropského práva nebo cokoliv, co bylo rozhodnuto eh, institucemi EU, tak by Evropská unie měla mít právo vystupovat jako spolužalovaná strana a i ten dočený členský stát by měl mít právo se toho účastnit. Pokud se nám podaří toto, tak s tím zabráníme mezerám nebo volným místům. Otázka je ale, jak tuto účast zaručit. Budou se muset oznamovat všechny žaloby členským státům a komisi. To by asi hodně zvýšilo pracovní zátěž Strasburského soudu, a nebo má vzniknout nějaký text, který by opravoval tuto spolupráci mezi členskými státy a soudem. Má vzniknout nějaký seznam těchto případů. Takový text by mohl upravit otázku jiných případů. Například pokud členský stát musí zaplatit pokutu kdo potom bude platit tu pokutu? Ten stát samotný nebo společně s Evropskou unii? To jsou věci, které by měly být zváženy a vyřešeny tak, aby, abychom příliš nezatěžovali Štrasburský soud na straně jedné a abychom usnadnili využívání diskečních pravomocí členských států. Když jsem se zmiňovala o vztahu mezi oběma soudy, tak jsem tím samozřejmě neměla nějaký hierarchický vztah. Víme, že každý z těch soudů se specializuje na jinou věc. S úkolem Štrasburského soudu je vykládat a vymáhat evropské právo. týkající se úmluvy, což neznamená, že Lucemburský soud by vůbec nerozhodoval o e, věcích spojených s lidskými právy, protože je možná, že i v rámci projednávání jiných případů se bude zabývat e, těmito aspekty a dále jsou tady sociální a e, hospodářská práva zavedená listinou základních práv. Já už jsem se zmiňovala o potřebě velmi dobré spolupráce mezi oběma soudy je možné, že neby vzniklá situace to změní a bylo by dobře, kdyby se soudy mezi sebou mohly dohodnout na určitých eh, záležitostech. Například by se to mohlo týkat zaručení postavení Lucemburského soudu jako hlavního, hlavní instance, která vykládá evropské právo. Co se týče orgánů vytvořených umluvou, Někteří si myslí, že by Evropská unie se měla účastnit prostřednictvím vyslání svého soudce. Tento soudce by měl být zvolen parlamentním zhromážděním Rady Evropy. Podle mě je to čistě technická věc, kterou se vyřešit velmi snadno. Děkuji vám za pozornost. Bene, grazie. Děkuji. Je mi samozřejmě líto, že vám musíme vždycky připomínat, že už vám vypršel čas ale ještě jednou opakuji, Budeme mít k dispozici vaše písemné příspěvky. Prosím, neodcházejte, aniž byste je předali sekretariátu. Sekretariát je potom rozdá všem členům našeho výboru a doufám, že v každém případě bude možné dostat alespoň to usnesení. Pokusíme se o to. A teď zahajuji poslední fázi této schůze. Nevím, jestli si ještě někdo chce vzít slovo. Nevidím žádnou zvednutou ruku, takže můžeme kolegovi Chaureguimu svěřit poslední část eh, tohoto slyšení. On má i nějaké otázky k poslednímu panelu. Děkuji. Já mám několik otázek pro pana Jacobse možná i pro pana velvyslance, který zde zastupuje radu. V každém případě by mě zajímalo, zda si myslíte, vy, pane Jacobsi, i vy, pane velvyslanče, že by bylo nutné zaručit přítomnost evropského soudce na jednáních Evropského soudu u případů, které se dotýkají Evropské unie, je známo, že v organizaci soudního dvora, možná paní soudkyně Evropského soudu nám bude moci odpovědět. Tam se účastní každý soudce státu, který je součástí té řešené věci. Takže tito soudcové se tam tedy účastní aby mohli třeba zasadit do kontextu napadnutý zákon nebo napadnutou právní úpravu. Potom nehlasuje, pokud jsem dobře informován. Otázka je, zda interní normy, které má Evropský soud pro lidská práva, nám zaručí, že Evropský soudce bude vždy přítomen v této fázi vysvětlení a zasazení do kontextu, které bude určitě vyžadovat ta napadená norma, v rámci soudu. To je tedy první otázka. Druhá otázka. Je zde celá řada orgánů, o nichž nevím, zda jsou přesně součástí umluvy, anebo jaká je možnost, aby se Evropská unie prostřednictvím komise účastnila jako pozorovatel následujících orgánů. Komisař pro lidská, lidská práva Rady Evropy. Evropský výbor pro sociální práva, Mezivládní výbor pro evropskou migraci, Evropský výbor pro předcházení mučení a, a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení. Já se ptám, protože je zde pozměňovací návrh výboru pro zahraniční věci, která který žádá, aby se parlament vyslovil pro přítomnost Evropské komise jako pozorovatele v těchto orgánech. Mě by zajímalo, jaká je právní povaha těchto orgánů a do jaké míry přistoupení Evropské unie k této úmluvě stanoví určitý vztah s těmito orgány. A za třetí jsem se chtěla zeptat, zda základ proto, aby nedocházelo k projednávání žalob mezi členskými státy, není pouze článek 344 smlouvy o fungování EU, ale také článek 155 úmluvy, který hovoří o dohodě mezi členskými státy, že nebudou využívat umluvy k tomu, aby napadly u soudu jiný stát, který je také smluvní stranou. Evropská unie se zavazuje k tomu, aby členské státy se nenapadaly mezi sebou. A mě by zajímalo, zda to má opravdu dvojí základ. Nejen článek 344, ale také 155 umluvy jako takové. To jsou tedy mé otázky. Děkuji. Uh, uh, Možná, že mám na vás jednu naivní otázku, doufám, že ne, ale profesor Jacobs říkal, že Strasburský soud nebude mít právo rušit evropskou legislativu. To jsme asi věděli, ale o něco méně známe bylo to, že nebude mít ani pravomoc prohlašovat evropskou legislativu za v nesouladu nebo za nekompatibilní s Evropskou umluvou. A proto se dovedu představit, že asi bude nezbytné Eh, opravit situaci, kdy evropská legislativa by mohla být aplikována a dopad její aplikace by potom byl napaden, spíše než aby byl napaden, napadena samotná legislativa. Ale pravděpodobně jediný odkaz na právo bude umlava a ne na legislativu EU nebo vnitrostátní legislativu členských států v těch eh, žalobách. Obávám se, že moje otázka nebyla úplně eh, pochopitelná, ale doufám, že to nějak zvládnete. Můžeme tedy odpovědět na otázky, které byly položeny. Začneme u otázky, nebo otázek pana Chauregiho. Obracím se na naše odborníky, možná pan profesor Jacobs, možná paní Tulkens. Ecco, ah. va bene. I'm sorry. Um, yes, um... Děkuji. Mám pocit, že ta první otázka, když vezmeme pořadí, jak byly položeny, se týkala role eh, soudce Evropské unie a jestli tento soudce bude přítomen ve všech případech, které eh, se týkají Evropské unie. Myslím, že soudkyně Tilkens by na to mohla odpovědět mnohem lépe než já a já bych mohl odpovědět na ostatní otázky. Já na to velmi ráda odpovím. Skutečně eh, jde o to, že již umluvě na účast eh, národních soudců nebo vnitrostátních soudců, kteří by se měli účastnit všech těch věcí, které se dotýkají. Je tam tedy, má hlasovací právo a může hlasovat o všech záležitostech, které se týkají jeho státu. A to nejenom eh, v plénu, ale i v mm, senátu, v velkém senátu. V umluvě se také říká, že ten Národní soud, nebo všichni soudci eh, jsou tam jako jednotlivci. Nejsou tam jako nějací obhajci svých eh, zemí nebo svých institucí, ale jsou tam proto, aby mohli vysvětlit specifičnosti, zvláštnosti vnitrostátního práva. To je naprosto zásadní věc. A co se týče soudce eh, za EU, ten by měl mít stejný statut jako všechny ostatní Myslím, že by to bylo rozhodně lepší, kdyby měl úplně stejný status jako ostatní, který by odpovídal tomu, co vykonávají všichni ostatní soudce ze 47 členských států a podílel se na, výpla- na um, výkladu práva. Nevím, proč by soudce Evropské unie eh, by měl být v horším postavení na ve které se netýkají EU. Tam by možná mohl mít pouze konzultativní hlas, to o tom se dá diskutovat. Já osobně bych ale dávala přednost tomu, ale jakože tady hovořím eh, za sebe, já si myslím, že by ten soudce měl se podílet na všech jednáních a konzultacích. Když se podíváme na soudce, tak tady jde o garanci kolektivních práv v EU. Všichni, kteří přistoupili k úmluvě, ať je to 47 členských států nebo EU, tak eh, to kolektivně provádějí. A to je velmi silná zásada, která podle mě by měla být dodržována i nadále. Tolik tedy k vaší první otázce. A potom se vyjádřím k té další otázce. Děkuji. Já bych eh, se k tomu chtěl připojit. Já si myslím, že řešení, které bude přijato, by mělo spočívat v tom, že stávající systém by měl být aplikován i na EU plně. A to by se mělo týkat i role soudce za Evropskou unii. A jenom abych ve stručnosti odpověděl další otázky, které mi byly položeny. Týkalo se to zastoupení Evropské unie v dalších grémích Rady Evropy, včetně výboru pro mučení a výboru pro sociální práva. Moje První reakce je taková, že si nemyslím, že by účast v těchto orgánech byla nějakým nezbytným dopadem přistoupení EU k úmluvě o lidských právech. Já vím, že Evropská unie již je stranou celé řady dohod Evropské rady, takže se účastní mnoha práce mnoha z těchto institucí, ale nemyslím si, že tady je nezbytně souvislost e, s přistoupením. Co se týče vaší následující otázky, to se týkalo článku 55 Evropské úmluvy a možnosti žalob eh, mezi státy. To je podle mě jedna věc, kde přistoupení EU k úmluvě vytváří nový problém. Na jednu stranu musí jak Český stát i Evropská unie být stranami sporu, pokud je pravděpodobné, že se to bude dotýkat nějaké opatření EU, e ale na druhou stranu také může existovat nějaký dobrý důvod, který by měl vyloučit tyto žaloby mezi státy v aplikaci opatření EU. Takže se dovedu představit instance, které by měly vést asi k úpravě současného systému umluvy, ale i tak si myslím, že eh, by to mělo být možné poměrně jednoduše, například tím, že se změní eh, jednací řád soudu a, nas, a také dohoda mezi členskými státy Evropské unie. A není tedy úplně logicky nezbytné měnit úmluvu samotnou. To by asi eh, bylo lepší. A poslední otázka se týkala rozhodnutí Štrasburského soudu o souladu eh, opatření EU s eh, úmluvou. Myslím, že v běžné situaci, což je žaloba jednotlivce, eh, se jednotlivec stěžuje na porušení svých práv a Evropský soud pro lidská práva konstatuje porušení ale neznamená to nutně nějaké rozhodnutí, které by říkalo, že eh, samotná legislativy by byla, eh, by byla porušením těchto práv, eh, pouze jejich aplikace. A může rozhodnout o tom, jaký opravný prostředek navrhuje, nápravný prostředek navrhuje v případě takového porušení. Možná, že se to bude lišit v případě žaloby mezi státy. Někdy může vystat otázka související s souladem úmluvy s nějakým obecným opatřením, spíše než eh, v konkrétním případu jednotlivce. To je velmi speciální případ, ale bude skutečně velmi řídký. Eh, bude to velmi řídký jev. A nemůžeme vyloučit, že by nevznikly nějaké případy proti Evropské unii. Na Roste většině případů se ale Salzburský soud nebude zabývat souladem opatření s úmluvou, ale pouze způsobem, jakým dané opatření bylo aplikováno v konkrétní situaci a z toho mohl potenciálně vzniknout porušení něčích práv. Bene. Děkuji. A ještě si chtěla vzít slovo paní soudkyně. Ano, chtěla jsem pokračovat, protože ta otázka je důležitá. Myslím si, že třeba vyjasnit dvě věci. Za prvé, o co vlastně jde při žalobách a za druhé, jaký je dosah našich eh, rozsudků. A to je opravdu abeceda fungování Evropského soudního dvora pro lidská práva. Nějaká fyzická osoba nebo skupina osob se na nás obratí, obrátí se žalobou, protože mají pocit, že byla narušena jejich práva. A to je samozřejmě důležité, protože my neskoumáme obecně in abstracto soulad národní legislativy s úmluvou, ale zkoumáme aplikaci, konkrétní aplikaci národní legislativy v případě nějaké osoby, která má pocit, že její práva byla narušena. A to je opravdu zásadní, protože jinak bychom neměli žádnou legitimitu ani kredibilitu, abychom mohli zkoumat legislativu in abstracto. Takže vždycky je to v konkrétních případech a tak by to bylo i v případě Evropské unie. Buď se jedná o akt unie, anebo se jedná o národní právní úpravu, která ale provádí právo společenství. Takže to je východní bod Potom, pokud jde o dosah našich rozsudků, tak tam eh, buď zjistíme, anebo ne, porušení úmluvy, stát se zavazuje k tomu, že bude dodržovat, řídit se našimi rozsudky a navíc se říká, pokud se rozsudek soudu týká jednoho státu, tak eh, ostatní státy by se měly inspirovat eh, těmito směrnicemi, aby také upravili svou legislativu. Takže jde o to, aby se napravilo to, co působilo problém v konkrétním případě. Takže proto máme deklaratorní rozsudky. To znamená, že nerušíme legislativu ani proces. Pouze řekneme členskému státu, že v tom případě dochází k nějakému porušení a samozřejmě pod kontrolou eh, výboru ministru je tento členský stát zavázán k tomu, aby změnil to, co způsobilo problém v tom je právě ta velká síla tohoto systému úmluvy a potom dosahu a výkonu rozsudku. Ještě někdo si chce vzít slovo? Prosím, prosím, pane velvyslanče. Um, thank you very much, Mr. Chairman. No, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dovolte jenom velmi stručně, abych zareagoval na konkrétní otázkou, která mi myslím byla, mi, myslím byla určena ze strany pana zpravodaje Chauregiho. Jednak mohu potvrdit, pokud jde o eh, mezivládní řídící výbor eh, v Radě Evropy, Evropská komise je tam přizvána jako pozorovatel, stejně jako například výbor pro lidská práva, jako například výbor pro lidská práva nebo v řídícím výboru pro migraci. Eh, pokud je otázku dalších kroků, které by doplnily přistoupení k umluvě o lidských právech v oblasti spolupráce na základních právech, tak Rada Evropy samozřejmě s velkým uspokojením zaznamenává eh, doporučení obsažené ve vaší zprávě, které se týká možného přistoupení k sociální chartě z roku 61 a k revidované Eh, této chartě z roku 96. Myslím, že také zmiňujete změnový návrh eh, výboru pro zahraniční záležitosti zapojit Evropskou unii do spolupráce se speciálními orgány Rady Evropy, specializovanými orgány. Já bych eh, uvítal tento zájem a tento návrh. A rád bych řekl, že bychom mohli zvážit, mohli vzít v úvahu například Výbor Rady Evropy pro předcházení mučení, dále Výbor pro boj proti rasismu a netoleranci, anebo Výbor pro účinnost spravedlnosti, pro účinnost spravedlnost. A rád bych také řekl, že 24. až 25. března ředitel Rady Evropy pro monitoring bude přítomen v Bruselu na konzultacích s Evropskou komisí a já bych velice rád um, zařídil, pokud by vás to uh, zajímalo, uh, bilaterální schůzku s naším, uh, pardon, s panem zpravodajem na příští týden, pokud budete mít zájem. Děkuji. Myslím si, že zpravodaj určitě musí vzít v úvahu tuto možnost setkat se Eh, nevím, jestli k tomu chce ještě něco říci paní Benaky. Není tomu tak, takže se mi zdá, že můžeme dát slovo našemu zpravodaji, aby vyvodil první závěry z tohoto bohatého setkání, které některé věci zjednodušilo, některé naopak zkomplikovalo. V každém případě to bylo určitě velmi užitečné. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, myslím si, že bychom tedy měli uzavřít toto velmi bohaté setkání, jak říkal pan předseda, tak zajímavé pro nás, pro všechny. Já vás nebudu trestat nějakými závěry, které máme všichni v hlavě v tuto pokročilou hodinu. Ani nejsem tak hloupý, abych zde vyvozoval závěry tady před samotnými experty, protože právě oni a jedině oni mohou nějaké závěry prezentovat. Nicméně řeknu vám dvě věci, které si myslím, že z politického hlediska musíme potvrdit, vzhledem k tomu, že právní rámec eh, slyšení nám možná neumožnil připomenout, eh, že pravděpodobně tímto přistoupením Evropské unie k úmluvě se ukončuje dlouhá, jak bylo řečeno, dlouhá cesta, která se týká toho nejzásadnějšího obsahu evropského projektu. To znamená, jedná se o tuto koncepci, kterou vždy Evropa měla, stavěla člověka a jeho lidská práva a právní stát a demokracii jako DNA evropského projektu. Protože Jde o mnoho více než o nějakou geostrategickou potřebu Evropské unie, budování ekonomického prostoru, jednotného trhu a tak dále. Já si myslím, že nad rámec toho všeho je třeba říci, že původ evropské myšlenky spočíval právě v tomto civilizačním projektu, v tomto DNA, v tomto znaku evropské identity a právě listinou základních práv a přistoupením k úmluvě se tím ukončuje nebo završuje ten starý požadavek, starý požadavek ze strany jak Evropské unie samotné, tak i Soudního dvora a celého toho evropského hnutí za lidská práva. To je velmi silné, velmi bohaté hnutí, které už mnoho let opakovalo, že je nutné, aby Evropská unie měla uspořádaný a harmonický a posílený právní rámec v oblasti lidských práv, v oblasti ochrany a záruky základních práv a svobod. Ale pozor. Jedná se o politický systém, který je z velké části veden členskými státy Evropské unie. A já se kladu otázku, a myslím si, že máme právo klást si otázku, do jaké míry členské státy, které, i když si jsou vědomi toho, že přistoupení je mandát vyplývající ze smlouvy a proto je to rozhodnutí, které oni sami někdy přijali, dnes mají skutečný zájem na tom, aby se to skutečně zrealizovalo. Já si myslím, že si musíme být vědomi toho, že v politické evropské debatě v této chvíli jsou upřednostňovány jiné věci. Pravděpodobně potřeba reagovat na hospodářskou krizi a tak dále. Mnoho členských států se dívá na toto přistoupení jako na další komplikaci, další soud, který může právně kontrolovat externě jejich eh, akce a jejich právní akty, které Evropská unie velmi problematicky a pracně vytváří den za dnem. Proto chci říci, pane předsedo, že parlament musí při této příležitosti hrát eh, důležitou roli, kdy bude podněcovat rozhodnutí, které už je samozřejmě přijato v naší smlouvě, ale musíme připomenout, že to bude vyžadovat politické úsilí, a to velké politické úsilí, protože neříkám, že by členské státy byly proti, ale je zde určitá lhostejnost, pokud jde o toto přistoupení. A to se nám částečně stane pravděpodobně i v tom jednání samotném začalo se diskutovat o tom, jaký je obsah eh, tohoto vyjednávání. A už vidíme, už pozorujeme, že komise logicky stanoví svá vlastní omezení. Komise samozřejmě požaduje, aby vyjednávala pouze ona. A samozřejmě je to její právo. Ale už tím vlastně stanovila určité omezení, určitý limit, že v tom vyjednávání prostě bude účastna pouze ona, jako jediná vyjednávací strana. Žádá od členských států, aby jednali v souladu s tím, co prohlásí komise. V rámci jednání je to logické, Evropská komise informuje členské státy, že těch 27, které patří k těm 47 států, musí být loajální s pozicemi, které bude vyjadřovat komise. Komise v té včerejší dohodě nás upozorňuje, že pravděpodobně to její přistoupení bude provázeno výhradami a prohlášeními. To je podle mě věc, která mě nepřímo trápí, ale poněkud mě znepokojuje, protože jasně se zde uvádí možnost, že Evropská komise si vyhrazuje právo vyslovit výhrady, které možná vzejdou ze strany členských států. Opakuje, že to nebude mít dopad na pravomoci ani na kompetence. Znovu se zde tedy opakuje mandát protokolu. A samozřejmě také zaujímá stanovisko k protokolům. Je to domyslné, ale nemyslím si, že by to přímo odpovídalo stanoviscím, které velmi dobře vyjádřil pan profesor Jean-Paul Jacquet. Paní Reding dnes dopoledne říkala, že je třeba uznat právo Evropské unie na podepsání úmluvy a jakéhokoliv protokolu této úmluvy teď anebo v budoucnosti. Já si myslím, že tím oznamuje nějaký výhled, se kterým my příliš nesouhlasíme. Já si myslím, že komise opatrně usiluje o přistoupení k úmluvě a k protokolům, které podepsaly všechny členské státy, pouze těchto protokolů. A ponechává otevřenou budoucnost, pokud jde o pozdější možné přistoupení jak říkal Jean-Paul, někdy v daleké budoucnosti k těm ostatním protokolům. A to je otázka, která může být důležitá v této chvíli. Evropská unie bude prostřednictvím toho, co komise schválila ve svém mandátu, bude požadovat přítomnost soudce, přítomnost výboru ministrů s hlasovacím právem, to známe, víme o tom z tohoto návrhu, a také účast na parlamentním zhromáždění, i když to podle mě je věc, která mně připadá, že není nezbytná. A na závěr, jak už zde bylo vysvětleno, podle mě velmi správně, Evropská unie bude požadovat, aby jí bylo umožněno účastnit se řízení jako spolužalovaná strana. O tom už se toho řeklo hodně. Řeklo se, jaké výhody to přináší. A komise znovu tedy opakuje, že by se měl formalizovat eh, závazek členských států, že se nebudou napadat eh, navzájem. Další otázka na konec. Pokud je o postup, eh, následující krok, který nás čeká v příštích měsících, je schválení zprávy Evropského parlamentu, to je takový předběžný dokument, bude to rozšířenější dokument než ten, který znáte, protože zatím tam ještě chybí vyjádření jednotlivých parlamentních frakcí a výborů. Ještě k tomu musí přinést své stanovisko, abychom mohli vypracovat závěrečnou zprávu. A myslím si, pokud mě prof. předseda Kasiny neopraví, že Pravděpodobně v červnu, nejpozději na plenárním zasedání ve Štrasburku, tento dokument schválíme. Zároveň je nutné, aby Evropská rada také schválila jednomyslně mandát. A právě zde si říkám, že bude důležitá pozice členských států, protože naštěstí komise svůj mandát tedy vypracovala, ale teď eh, ten mandát musí jednomyslně schválit rada. Opakuji, ten vyjednávací mandát. Uh, a jak jste říkali, snad bude možné zahájit jednání ještě do léta. V červnu, v červenci snad to bude možné. To jednání bude trvat několik měsíců a umožní dvojí nebo vlastně trojí postup, který bychom také měli připomenout. Nejdříve to tedy musí schválit Evropský parlament, tu úmluvu, to, co bude vyjednáno. Za druhé, Evropská rada to musí znovu schválit, ano, ten teď tedy text úmluvy, a sice jednomyslně. A za třetí, ratifikace v souladu s ústavními postupy jednotlivých členských států ze strany tedy všech členských států. Ratifikace, která nám vždycky vyhrazuje určitá překvapení, vždycky trvá dlouho a může být komplikovaná. Pokud bude všechno v pořádku, tak doufejme, že do roku 2011, do konce roku 2011 se to stane skutečností. Doufejme. Děkuji, dámy a pánové, za pozornost. Děkuji. Teď můžeme skutečně uzavřít naši dnešní schůzi a ještě jednou děkuji profesorům, akademikům, zástupcům Rady Evropy, soudcům, kteří přišli mezi nás. Děkuji za vaši účast, která byla tolik přínosná. Nikdy jste neodešli, pořád jste byli tady mezi námi, sledovali jste s velkým zájmem všechna vystoupení a my jako výbor budeme dále pokračovat. 25. třetí budou eh, tedy předloženy pozměňovací návrhy, to je lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů. Necháme to tak, ano, třetí. Takže potvrzuji, že do 25. března, kdo chce, tak předložte pozměňovací návrhy ke zprávě Chauregui. A potom diskuse o pozměňovacích návrzích by měla proběhnout 6. dubna. A možná i hlasování, pokud to bude možné, hlasování v květnu. Takže pozměňovací návrh 25.3. diskuze o těchto pozměňovacích návrzích 6. dubna. Potom by se na výboru mělo hlasovat v květnu a na plénu a v červnu. Takový je program. Děkuji a nashledanou.